Good, I think we'll make a start now. Takže myslím, že bychom začali. My jsme dali ještě minutu navíc, takže ještě jednou vás tady všechny vítám. Mám eh, několik oznámení eh, ze skupiny koordinátorů ze včerejška, ale počkám na začátek hlasování, až nás tady bude víc. Takže teď se prhneme na návrh stanoviska paní McClarkinové jménem výboru a je to návrh pro výbor Envy o jejich zprávy o sdělení komise, které se nazývá Solidarita a zdraví a snížení nerovností v oblasti zdraví eh, v EU. Takový složitý název, takže s velikou radostí dávám slovo paní zpravodajce McClarkinové předložení stanoviska a také harmonogramu a všechno ostatní, o čem by měli hovořit stínoví zpravodávé. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám všem, že jste se dostavili dneska ráno, když je taková zima. Já chci krátce vysvětlit některé ty body ve svém stanovisku, eh, na které jste se asi stačili podívat. Já jsem se tam snažila zapracovat v rámci těch 1500 znaků co nejvíc, což není jednoduché, zvláště když se podíváte na otázku nerovnosti přístupu ke zdravím. Ta se skládá z řady aspektů. Zaměřím se tedy na to, kde můžeme přidat hodnotu jako výbor IMCO. chtěla jsem tam tedy dostat věci jako umístění lidí, sociálně-ekonomický původ, ehm, sociální situaci a tak dále. Mnohé aspekty se ale dostanou do pozměňovacích návrhů. Já jsem se tedy eh, zaměřila především na lékové přípravky a přístupnost eh, a dostupnost, Eh, sdílení informací, sdílení dat mezi členskými státy a mezi různými regulátory v oblasti zdravotnictví, eh, uznávání eh, profesionálních kvalifikací a různé přeshraniční směrnice, i když to samozřejmě bude také zasahovat do kompetencí jiných výborů, a během první výměny názorů jsem řekla, že myslím, že to nejdůležitější, čím může náš výbor přispět, se týká uznávání profesionální kvalifikace, ku příkladu automatické uznávání, postup při sdílení informací a využívání informačních systémů na jednotném trhu. Je důležité, abychom proskoumali, jak zlepšit spolupráci mezi národními kontaktními body a národními úřady, aby se mezi nimi dobře sdíleli informace. Já jsem včera hovořila v Budapešti se zdravotníky, kteří pracují přes hranice a ta skupina se neformálně setkala a hovořili o těchto záležitostech a ti by také mohli eh, dobře přispět. Hovořili jsme o tom, jestli bude možné pomocí informačního systému ve vnitřním trhu zavést nějaký systém pro eh, sdílení eh, eh, raných informací, signálů, varování, to je důležité, ale návrh zprávy paní Estraly pro výbor Envy také nedávno vyšel, obsahuje důležité body v jiných oblastech, které já jsem tam nemohla dostat. Ona hovoří o propagování šíření optimálních postupů, mechanismů, které se zabývají monitorováním nerovností v Evropské unii, i když to spadá do působnosti členských států, ale my také můžeme jim pomoci rozvíjet jejich zdravotnickou infrastrukturu. Musíme ale dát pozor, abychom nezasahovali do kompetencí jiných lidí. Víc o tom říct nechci, stručně harmonogram, který už je dost napjatý, uh, návrhy do 7. prosince eh, poledne eh, a potom 10. ledna, to se poprvé výbor IMKO setká, o tom budeme hlasovat a vzhledem k tomu, že tedy času je tak málo, bude potřeba, aby se eh, setkali stínoví zpravodajové ve Štrasburku, jestli se nám to podaří, aby o tomto tématu mohli hovořit. Myslím, že by to bylo dobré, protože výbor IMCO mohl, by mohl opravdu dobře přispět k tomuto návrhu. Těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji a těším se také na projevení jejich názorů. Well, thank you very much indeed, uh, Mrs. Děkuji mnohokrát, paní McClarkinová. Myslím, že se zcela správně zaměřujete na to, kde může náš výbor poskytnout nějakou přednou hodnotu. A mimochodem děkuji za to, že jste nás zastupovala na konferenci regulátorů ve zdravotnictví. To bylo velice důležité. Bylo důležité, aby lidé věděli, že se v této věci angažujeme. A také děkuji za vaše plány na příští rok. To bude, myslím, skvělá účast za náš výbor ve vaší osobě. A není tedy diskuse. Začneme s paní Verňou. Bernadette, prosím, zástupce EPP to ještě nemáme, takže vy budete hovořit za EPP. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní McClarkinové za její návrh stanoviska. Musím říci, že opravdu je to obtížný úkol. 15 znaků je skutečně velmi málo. Já se tedy pokusím přispět i svým malým dílem, protože jsem se hodně věnovala tematice eh, zdravotnických služeb zde v tomto výboru, také jako ve výboru pro životní prostředí a, zdravotní, a zdraví. Myslím, že co je také důležité a co možná jste opomněla zmínit v bodě 2, pardon, v bodě 1, je eh, podtrhnout, že vy tam hovoříte o socioekonomických nerovnostech, ale myslím si, že jsou zde i nerovnosti z hlediska geografického. A to si myslím, že je třeba také potrhnout v souvislosti s poskytováním služeb ve zdravotnictví. Dále eh, tady se nacházíme ve výboru pro vnitřní trh, ale eh, hodně jsme se věnovali, a vy se o tom zmiňujete v odstavci 6, Hodně jsme se věnovali směr, eh, směrnici o službách, myslím si, že velice důležité, protože my jsme se tady ve výboru snažili z, toho, z této směrnice vyloučit zdravotnické služby, takže je třeba dávat pozor s tímto odkazem, protože v oblasti zdravotnictví my určitě zdraví nepokládáme za zboží, jako každé jiné, takže já se stavím dosti skepticky k tomuto odkazu, je třeba o tom ještě jednat. Jednotný vnitřní trh to určitě, to je bod, myslím, že pět. Může tedy eh, zkvalitnit zdravotnické služby. Eh, a myslím si, že zejména je důležité, že samozřejmě stát si ponechává eh, svoji pravomoc pro tuto oblast, ale Eh, důležité eh, říci, jakým způsobem eh, zkvalitníme tyto služby. A komise o tom hovořila ve, svém, ve své směrnici o poskytování přeshraničních služeb pacientům. Je velice důležité totiž efektivně a pozitivně spolupracovat právě tak, aby bylo možné dosahovat úspor Eh, v systému zdravotnictví, v systému eh, sociální ochrany, eh, pokud se budeme podílet o náklady na výzkum, na ty sítě, i na, i na materiál konec konců, který je drahý, pokud jede o nějakou přeshraniční, příhraniční oblast, například kde spolu sousedí Belgie, Francie, Německo nebo, nebo při španělsko-francouzské hranici, tam už takové takové postupy zavedly a skutečně plodem jsou úspory. Takže pokud se budeme pokud budeme lépe spolupracovat, inteligentně spolupracovat, je možné dosáhnout úspor a myslím si, že třeba se zaměřit, nebo tyto úspory potom věnovat na velké informační kampaně zaměřené na pacienta, eh, orientované na lepší životní styl, lepší hygienu, lepší výživu, tak můžeme také ušetřit prostředky potom v, sociální, v systému sociálního zabezpečení. Myslím si, že stát by měl vést eh, preventivní kampaně, v některých eh, členských státech eh, to již mají, někde to eh, pomalu začíná, pomaličku. Měly by být povinné preventivní služby v oblasti prevence, například rakoviny prsu a podobně. Měl, měli bychom se zaměřit především na sociálně slabší vrstvy obyvatel, také na starší občany, protože je zde, protože tedy zaznamenáváme stárnutí populace a možná nakonec bychom se měli zaměřit i na tvorbu eh, skutečných eh, zdravotnických služeb přímo v domově, například pro starší, starší občany. Mělo by to být propojeno se sociálními službami. Jsou to služby, to znamená, má to na starost náš výbor a navíc, což je důležité, procházíme obdobím krize, toto by vytvářelo pracovní místa a tedy i růst, to znamená, produkovaly by se prostředky, které by potom pomohly udržet náš sociální systém a zároveň by se zlepšil zdravotní stav a zdravotnické služby pro občany příjmových bydlišti. A dále další bod, eh, mobilita zdravotníků, to je také důležitá věc a myslím si, že v tom jsme hodně pokročili společně s panem komisařem Barnierem, který sdílí náš názor, zejména pokud jde o vzájemné uznávání eh, dokonální směrnice z roku 2005 a té toho profesního odborného průkazu. Já si myslím, že toto všechno by nám pomohlo pokročit v boji proti nerovnosti, zejména pro ty, eh, kteří Eh, už se nemohou jaksi ehm, obsloužit sami, kteří skutečně jsou závislí na pomoci zdravotníků, něco podobného, jako chce zavést Obama v USA. Já si myslím, že kolektivně si musíme klást otázku a tady to nejde, nejde o téma, které příslušelo pouze našemu výboru, ale měli bychom mít eh, zavedeno eh, všeobecné pojištění zdravotní, mám na mysli i třeba bezdomovce, kteří prostě jsou na ulici a jsou opravdu Eh, ve velice, velice složité, velice citlivé situaci, zranitelné. Já myslím si, že Unie by měla spolu s členskými státy i se zaměřit na situaci těchto občanů a vytvářet tyto nové služby a nová pracovní místa. Děkuji. Děkuji, děkuji Bernadette. Ještě něco chci dodat? Ano, mám ještě jeden dotaz, protože tady možná, tady možná se vloudila chybečka v překladu, ale Eh, lhuta tedy pro poznací návrhy 7. 7. prosince a hlasování 10. prosince, to má být asi 10. ledna, že? 7. ledna? 7. prosince lhuta pro poznací návrhy a 10. ledna hlasování. Děkuji. Good. Dobře, pan Krišan Busuj. Děkuji a děkuji, pane předsedo. Eh, jménem mé kolegyně Pavanové a také jménem svým bych chtěl eh, poblahopřát paní McClarkenové za eh, tu práci, kterou odvedla na téma, které je skutečně mimořádně důležité pro evropské občany. Hovoříme zde o zdraví, hovoříme o tom, jakým způsobem bychom mohli snížit nerovnosti ve zdravotní péči, ale kromě toho se dotýkáme otázek sociálních a společenských. Proč hovoříme v současné době právě o te, o tomto návrhu týkajícím se směrnice o přeshraniční poskytování zdravotní péče. E, máme určité potíže e, při jednání e, s radou a proto si myslím, že bychom tomu měli věnovat maximální pozornost. Je potřeba, abychom zajistili rovný přístup pro všechny občany ke zdravotní péči a také odstranili veškeré nerovnosti, což odpovídá také chartě práv a myslím si, že to je to, co je potřeba zajistit pro pacienty, kteří se snaží dostat, dostat nějakou zdravotní péči v jiných eh, státech. Myslím si, že je nejvyšší čas, aby parlament se k tomu vyjádřil a udělal, eh, dosáhl určitého pokroku v této věci. Je potřeba mít na paměti také to, že eh, zdravotní eh, systém v Evropské unii bude čelit velkým problémům a že to bude mít pochopitelně také dopad na to, jakým způsobem se bude vyvíjet situace ohledně nerovností. Souvisí to s ekonomickou krizí, také s důsledky eh, této krize na náš rozpočet. V současné době už je řada evropských států, které budou muset škrtat. Bohužel i e, ve zdravotnictví a za druhé potom, to je problém trošku staršího data, ale e, je to věc, která stále ještě trvá. To mluvím teď o demografické krizi, což pro nás pochopitelně e, představuje obrovský problém, kterému se budeme muset v budoucnosti věnovat. Paní McLarkenová ve svém návrhu hovoří o některých těchto aspektech, všech těchto otázek a já si myslím, že bychom to mohli Eh, z hlediska IMCO doplnit ještě o další věci. Myslím si, že eh, ty faktory, které ovlivňují nerovnosti, eh, jsou daleko širšího charakteru a vyžadují tedy přeshraniční reakci. To souvisí pochopitelně s politikami integračními, spotřebitelskými a tak dále. Co se týče spotřebitelských politik, ty se soustředí hlavně na prevenci a je potřeba se této otázce Eh, věnovat také v souvislosti s těmito nerovnostmi a to hned eh, u zdroje. Eh, některé státy v současné době již čelí určitým problémům. Mohu vám uvést příklad své vlastní země. Rumunská jsem, jsem pře, Eh, přesvědčen, že paní Bavlávra by mohla také hovořit o situaci v Bulharsku, ale pochopitelně jsou i jiné země, které se setkávají s těmito problémy, například eh, souvisejícími s mobilitou eh, lékařů a zdravotního personálu. A já si myslím, že jsou to věci, kterým se musíme věnovat, pokud chceme odstranit tyto nerovnosti. Co se týče další otázky a sice přístupu a možnosti finančně si dovolit tuto péči, to je další otázka, které se musíme věnovat. Kromě toho musíme vyvinout také inovativní kooperační mechanismy, tak abychom vycházeli z principu subsidiarity a přitom zachovávali pravomoci jednotlivých členských států, což by nemělo bránit v dalších iniciativách. Ještě jednou bych chtěl poblahopřát paní McClarkinové. Uh, thank you very much. Děkuji. Promiň, děkuji Kristianovi. A teď dám slovo paní Šaldemoze a potom pan Kreutzmann. Děkuji, paní McClarkenová. Já bych ráda doplnila k té něco ještě k té vaší eh, kvalitní zprávě. Samozřejmě eh, monitorovací prostor pro eh, takové stanovisko je omezený. Bod 4, tady jste to napsala velice správně, velice dobře. Tady můžeme skutečně něco udělat i na úrovni Evropské unie. Skromažďovat informace, vyměňovat informace, aby se vyrovnali ty nerovnosti v poskytování zdravotní péče a také v bodě 8 správně eh, poukazujete na to, že naše práce výboru IMKU eh, přispívá k tomu eh, bránit vzniku nerovností ve zdravotní péči. Pro mě je důležitý i bod 3, kde uvádíte, že klíčovým aspektem je to, aby přístup Eh, k léčivým přípravkům a jejich dostupnost by se měly zlepšit. Já se domnívám, že bychom se možná na to měli podívat i trošku z odstupu a říci, že rozhodující je vlastně eh, vůbec eh, přístup k farmaceutické léčbě. To je to, k čemu musíme přispět. A potom se dostaneme ještě k té dostupnosti. Důležité je, aby vůbec byl přístup tedy ke zdravotnickým službám. To je to nejdůležitější. To má nesmírný význam pro boj s nerovností v přístupu. Takže přístup je na tom nejdůležitější. A potom bychom mohli ještě doplnit to, že bychom mohli využít funkci jednotného trhu, aby bylo možné stanovit nějakou včasnou diagnózu, aby se zlepšilo ošetření lidí, kteří onemocnění. To jsou tedy oblasti, kde chci přijít ještě s pozměňovacími návrhy, ale jinak srdečně děkuji za toto stanovisko. A teď eh, pan Kreutzmann, já bych možná také jako člen tohoto výboru rád doplnil několik bodů, za prvé chci říci, že paní McClarkinová odvedla skvělou práci, zaměřila se na restrikce v rámci tohoto um, stanoviska a zaměřila se na body, kde skutečně můžeme přispět. Um, mě trošku uh, překvapilo v uh, dokumentu komise, že uh, tady spolupráce zdravotníků se tam do toho dokumentu nedostala, protože sdílení kompetencí, rozvíjení dovedností a um, kontinuální eh, profesionální vzdělávání je podle mého názoru naprosto klíčové eh, při řešení nerovností v přístupu ke zdravotní péči a eh, myslím, že všichni kteří zde promluvili, na to poukázali. A nerovnost přístupu vychází i z toho, že poskytované služby nejsou rovnoměrně ehm, rozptýleny eh, v rámci Evropské unie. Druhou oblastí, kde jsem si povšiml eh, ve vašem bodě 7, a tady asi možná přijdu s návrhem nebo doplňujícím bodem, eh, my jsme už často v tomto výboru o tom diskutovali, o tom, jakým způsobem se investuje do zdravotních služeb a jak by možná bylo možné ještě pomocí dalších eh, investic přispět eh, k inovacím ve zdravotnictví. Eh, tady by byly důležité aplikace i při dostupnosti a poskytování eh, zdravotních služeb, především pro vzdálené a znevýhodněné eh, obce a také eh, bychom mohli pomoci seniorům zůstávat, kteří jsou nemocní, zůstávat déle doma, protože pomocí moderních diagnostických přístrojů bychom jim mohli umožnit lepší přístupnost lékařské péče, kterou potřebují. A já jsem si ani neuvědomil, Eh, že eh, v dokumentu eh, v dokumentu vlastně komise to není a výbor, výbor Envy vlastně dlouhou dobu váhal, než přišel se svým příspěvkem, skoro rok, to my bychom nikdy neudělali. My teď máme také takzvanou inovační unii a ta také obsahuje e, významné příspěvky e, v oblasti zdravotní péči. A ještě abych navázal na e, komentář paní Šaldemoze. Víme, že pan Dali bude pracovat na zlepšení provozu trhu s léčivy a bude vyzývat k vyšším investicím do vývoje nových léčiv a nových eh, postupů léčby v Evropské unii. A i to je důležité v rámci celkového obrazu té situace. Tolik tedy eh, poznámky ode mě a Možná, že paní zpravodajka tam něco takového doplní. Jestli tedy nikdo jiný už se nechce zapojit do debaty, dám slovo eh, panu Sen z komise, a potom dám slovo zpátky zpravodajce, aby uzavřela. Pan Sen má slovo. Merci beaucoup, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto příležitost vyjádřit se k tomuto textu. První věc je pravda, že v rámci tohoto zelení, provádění tohoto zelení, či případně toto zelení, jedna z hlavních věcí které jsme chtěli potrhnout eh, v zájmu efektivity boje proti nerovnostem ve zdravotnictví. Eh, jsme hovořili o Health Single Policies, tedy jednotnosti politik pro zdravotnictví. A vaše stanovisko nám eh, připadá velice cené, protože jde o to, jak Eh, všechny politiky Unie využít k tomu, abychom řešili problematiku eh, zdravotnických služeb eh, a zejména tu otázku nerovností z hlediska zdravotnických služeb, protože tady jde o věc, která přesahuje jenom klinické aspekty, ale jde i o jiné faktory, jako jsou faktory socioekonomické, geografické. K těm různým bodům, které zde zazněly, bych řekl jednak že skutečně důležité to, o čem řada z vás hovořila, a to je tedy ta, to sociální odstupňování, o tom také eh, velmi hovořila komise, ale i různé akademické studie, které eh, vyšly v nedávných letech, ale velmi v nedávné době, například eh, Le Marmotová studie ve Velké Británii. Dále ke geografickému aspektu je pravda, že to je faktor, který je velmi důležitý, protože nevnosti ve zdravotnictví Eh, shledáváme často jednak eh, mezi různými členskými státy, ale také v rámci jednotlivých členských států. Eh, některé regiony, mám na mysli zejména členské státy, které mají poměrně rozlehlé území a tam může docházet k tomu, že existují značné nerovnosti mezi různými regiony, často i větší než mezi různými členskými státy. A také bývá rozdíl mezi venkovem a městy to někdy působí problémy. Dále při eh, provázení tohoto zelení narážíme na problémy s výměnou údajů například. A tady je velice důležité, aby, eh, aby na to dnes komise upozornila, protože výměna údajů je eh, cosi zásadního. Je třeba zlepšit tuto oblast, zlepšit Eh, údaje, které máme k dispozici ohledně, ohledně nerovnosti ve zdravotnictví, ohledně té socioekonomické dimenze této věci. A eh, proto eh, se tomu komise a její pracovníci v posledních měsících velmi věnovali, jednak abychom zlepšili naše poznání o této situaci a jednak také, a to bude probíhat v nadcházejících měsících, jak to konec konců eh, bylo také plánováno už v textu zelení. Chceme totiž zavést tady eh, tady skupinu indikátorů, eh, vypracoval to výbor pro sociální ochranu, které bychom tady zavedli proto, abychom sledovali situaci v oblasti nerovnosti v přístupu ke zdravotnickým službám. Děkuji. Děkuji. Děkuji, děkuji. Je skutečně velice dobré, že máme možnost se s vámi eh, tady sejít, protože když kdykoliv vypracováváme stanovisko, tak je dobré mít možnost vyměnit si názory na tyto věci, čili eh, velice dobré pro naši diskusi. Teď bych tedy předal slovo paní McClarkinové, jestli chce ještě se vrátit k některým věcem a potom se budeme dále řídit podle harmonogramu. Paní McClarkin. Děkuji, děkuji vám všem za vaše příspěvky. Eh, chtěla bych pouze se vrátit k některým věcem. Pan Bozoj, eh, který hovořil za skupinu Aldy, eh, říkal, že je to velice důležité pro evropské občany, také pro nás, pro politiky a pro zákonárce, abychom lépe chápali, proč dochází k těmto nerovnostem a co můžeme pro nás pro to věc udělat. Hovořil také o tom, že toto všechno je priorita pro evropskou pro evropské občany, také hovořil o tom, proč je důležité, aby náš výbor eh, přispíval k této diskusi, protože trh může skutečně najít řešení, může poskytnout pracovní příležitosti a můžeme také pomoci eh, vytvořit systém, který eh, zohlední všechny tyto věci a vytvořit určité inovace, které povedou eh, k prostředí, které umožní ehm, to, o co nám jde, to znamená umožnit lidem, aby měli přístup k této léčbě. To souvisí ostatně s paní, s tím, co říká paní Šaldemeuse. Ano, myslím si, že ta, to základní základní zdravotní péče je naprosto zásadní a i v této oblasti můžeme udělat mnoho věcí, můžeme například si vyměňovat informace o optimálních praxích, ale všechno souvisí pochopitelně s informacemi, souvisí to s tím, jakým způsobem efektivně jsme schopni si tyto informace vyměňovat. Já eh, se vrátím ještě ke všem těm věcem a zohledním to ve své návrhu. Děkuji. Eh, děkuji. Teď je tady paní Rühle. Já nevím, jestli chcete ještě k tomu něco říci. Eh, já vím, že spolupracujete s paní McClarkinovou, já jenom jsem chtěl tady zajistit, aby každý měl možnost se k tomu vyjádřit, pokud o to má zájem. Dobrá, takže teď eh, máte k dispozici ten eh, harmonogram. Paní McClarkinová vám dá k dispozici své pozměňovací návrhy a vzhledem k tomu, že tento Eh, harmonogram je takový, jaký je. Myslím si, že se k tomu budeme moci vrátit. Budeme moci mít ještě krátkou diskusi k pozměňovacím návrhům. Eh, zřejmě ve Štrasburku se také sejdou stínový zpravodaj s paní McClarkinovou, tak aby skutečně všechno proběhlo uspokojivě. Eh, dalším bodem na programu je hlasování v 10 hodin, takže teď si můžeme udělat krátkou eh, přestávku. Doufám, že se dostaví všechny politické skupiny v plném počtu a v 10 začneme hlasovat přesně.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

Uh, uh, Dámy a pánové, tak se tedy schromáždíme na hlasování o dvou dokumentech, které nás čeká dnes dopoledne. Dobrý den, všechny vítám. I e, přes e, počasí se nás tady sešlo dost. Předtím na zprávu paní McClarkinové nás tady bylo opravdu málo, ale přesto proběhla kvalitní diskuse a paní McClarkinová bude prezentovat svou zprávu 10. ledna. Bohužel jsme neměli stínového zpravodaje za EPP, ale jsem si jist, že tato frakce zajistí, aby do debaty i tak přispěla. Když už jsme se tady všichni sešli, tak vás chci informovat o hlavních rozhodnutích, která padla na schůzi koordinátorů včera. My jsme rozdělili řadu zpráv, budu vás o tom informovat jenom rychle pro zápis. Budeme vypracovávat řadu stanovisek na legislativních. Zpráva o eh, širok, širokopásmém vysílání a investičních investice, eh, možnosti politiky, eh, co se týče eh, kontraktačního práva pro Evropské komise EPP, Evropská spolupráce, odborné vzdělávání a školení, dostane SAD, Inovační unie, předat Evropě e, v rámci krize, to si vezme na starosti GUE a GL a požadavky na rozpočtový rámec členských států EPP, Evropská unie a protokol o opatřeních pro celní bezpečnost e, frakce ALDE. A brzy budou jmenováni zpravodajové pro tyto zprávy a potom se rozběhne práce na všech těchto zprávách a také potvrdím to, co asi většina z vás ví, a to, že harmonogram eh, pro směrnici o právech spotřebitelů byl prodloužen do konce ledna. Paní Styler zahájí vyjednávání dnes, jestli tady je. Koordinátoři jí dali mandát k jednání k dohodě v rámci druhého čtení s radou o stavebních výrobcích po hlasování ve výboru. Co se týče Fóra pro jednotný trh eh, pro rok 2011, to bude velký projekt a bude ambicioznější než pilotní projekt, který se konal začátkem tohoto měsíce. Bude řada kolegů, včetně pana Borzoje, které výbor vyzval, aby e, pracovali na organizačním výboru a spolupracovat bude i komise a rada. Takže to jsou asi hlavní body, ale jako vždy poslanci e, po schválení koordinátorů dostanou všechno písemně. Teď tedy postupme k hlasování samému. Paní Weisgerberová je zde a ta nás požádala, abychom hlasovali nejprve o, jejím, eh, o její zprávě. Eh, paní Weiler s tím souhlasí. To se týká o výsledku neformálního trialogu. A vy máte kopii eh, finálního stanoviska, které nám zaslalo, zaslala rada, které bude akceptovat, když my zase schválíme eh, tedy eh, prohlášení parlamentu a komise. Takže dám slovo naší paní pilné zpravodajce Weisgerberová, aby to uvedla a aby požádala o vaše schválení pro tento návrh, paní Weisgerber. Děkuji, pane eh, předsedo, budu stručná. Já chci říci, že s touto zprávou, kterou doufám, eh, ve, eh, v prosinci dostaneme do pléna. Uděláme velký krok kupředu, nebo alespoň nějaký krok kupředu, co se týče odstraňování eh, byrokracie, protože slova musí následovat skutky. Jde tady o bod, jeden bod, o kterém jste se zmínil, jsou korelační tabulky, to není hlavní bod té zprávy, ale je to neustálá hádka mezi parlamentem a radou a já chci poděkovat eh, stínovým zpravodajům za to, že v jednáních s radou eh, Tedy jsme to řekli tak zřetelně a chci poděkovat také předsednictví, které také eh, během konference předsedů vždy se proto vyslovilo a také při eh, konferenci předsedů výboru. Podařilo se nám už konečně něčeho dosáhnout, následovat by měly konkrétní kroky. Eh, to téma bylo takové, že pro, tento, pro tuto zprávu nebylo možné, protože je to zpráva velmi technická, nebylo možné dosáhnout úplně všechno doslova, jak jsme chtěli, naformulovat to úplně natvrdo. Dosáhli jsme takové formulace, která by měla přimět eh, členské eh, státy k vypracování korelačních tabulek. Pomocí toho se bude eh, tedy provádět ta směrnice a příští rok ale zasáhneme znovu a myslím, že je to opravdu velký úspěch především našeho výboru IMCO, na kterém jsme se podíleli a co se týče obsahu té zprávy, jak jsem řekla, činíme tou zprávou krok k odstraňování byrokracie a podařilo se nám i dosáhnout něčeho horizontálně, co se týče těch eh, korelačních tabulek a doufám, že kolegové to budou moci schválit, abychom eh, také mohli v rámci eh, plenárního zasedání v prosinci tady to mohli dostat do prvního čtení. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Paní vázgebrová. a správně říkáte, že toto bylo poměrně eh, zlouhavé a komplexní téma, zejména ty korelační tabulky. Já myslím si, že ehm, od května už konečně jsme se eh, dostali na úroveň čtvrté dohody v konferenci předsedů. Vidíme, jak to bude vypadat dále. Z DG Enterprise tady máme pana Hanese Kukyho. Nevím, zda eh, k tomu chcete něco říci, pane? Ano, děkuji, pane předsedo. My jsme spokojeni s tímto výsledkem, které bylo dosaženo. Zařídíme se podle toho a budeme se držet dohody, kterou jsme učinili e, v průběhu těch jednání. Děkujeme zpravodajce za velmi konstruktivní spolupráci a také za kvalitní diskuse, které se vedly u vás zde ve výboru. Děkujeme. Předseda, děkuji. Pokud jde o to prohlášení, možná bych se dotázal komise, protože jsme tu měli minulý týden pana Tajanyho, respektive před dvěma týdny, který hovořil o tom, že se objeví nový, eh, nový návrh o měřících nástrojích, eh, se kterým komise vystoupí příští, eh, příští rok a že se o tom změnilo také prohlášení, takže můžete se toho dotknout z hlediska vašeho příštího pracovního programu. Ano, to, co je uvedeno v tom prohlášení, promítneme samozřejmě do celé té revize, celého toho přeskumu. Čili chystáme se na to a budeme uplatňovat stejné postupy jako v celém tom přeskumu i u této věci. Dobrá, takže vlastně tady máme jediný návrh a totiž eh, potvrdit výsledek trialogu, tedy ten dokument, který je před, před námi. Kdo je pro? Eh, budeme to muset spočítat, eh, že to musí do zápisu. A nežádal jsem vás, abyste si vzali sebou hlasovací karty, takže vás nebudu ní žádat o jejich využití. Vydržte, prosím, chvilku. Okay. 32. Takže 32 pro, někdo proti? Zdrželi se? Dobrá, takže přijato jednomyslně počtem 32 hlasů. Děkujeme paní Weisgerbrové. Uh, so be, um... Postaráme se o to, postaráme se o to, aby to bylo eh, předloženo do pléna eh, s rozpravou, tak aby stínoví zpravodajové nebo kdokoliv eh, další, kdo si bude přát vystoupit, tak poprosím vás, abyste si požádali o řečnickou dobu a abyste tam všichni dorazili potom. Nyní se budeme na druhý bod na dnešním programu, tím je stanovisko paní Weilerové o zaručení eh, nezávislých dopadových studií. Eh, vím, že se na tom hodně pracovalo se stínovými zpravodaji. Já jsem se účastnil toho setkání včera. Zeptám se paní Weilerové, tak k tomu chce něco říct, než budeme hlasovat. Ano, budu stručná, protože stínoví zpravodajové se včera ještě jednou se mnou sešli a dosáhli jsme Vlastně společně jsme formulovali eh, kompromisní návrh číslo jedna. Co se týče jednotlivých eh, návrhů, ty eh, se nám podařilo velice rozumně skloubit a v mezidobí jsem vlastně ode všech s výjimkou zelených dostala vlastně posvěcení, abych e, toto takto učinila. Myslím, že e, kvůli počasí nebylo asi ještě dost času, aby mi všichni všechno sdělili a já závěrem chci ještě říci, že vlastně máme stanovisko, které se těší veliké eh, většině shodných názorů tak, aby, eh, to je důležité, aby výbor Jury ve svém stanovisku náš názor eh, respektoval, aby respektoval naše přání o vylepšení, aby tedy to výbor Jury také odpovídajícím způsobem zapracoval. Dobrá, děkuji mnohokrát. Můžeme se tady pustit do hlasování. Jak jsem řekl, protože je to krátké hlasování, nežádal jsem vás, abyste si vzali sebou hlasovací karty, takže budeme hlasovat zvednutím ruky. Možná to bude chviličku trvat. Odstavec 1, 2a, pardon, nový od paní Krojcmanové. Kdo je pro? Že jo musíme, musíme to musíme to spočíst. Um, those against. Proti. Přijato. Poměrem 20 k 12. Není Pozměňovací návrh číslo 3 s ústní změnou. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 3 odpadá. Pozměňovací návrh číslo 4 paní Krojcmanové. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti? Rovněž přijato. Poznací návrh číslo 6 s ústní změnou. Máte to na seznamu, kdo je pro, proti, přijato. To znamená, že číslo 6 paní Klojsmanové odpadá. Potom kompromis, kdo je pro, proti, přijato. Nyní poznací návrh číslo 9 paní Klojsmanové, kdo je pro, proti. Myslím, že Přijato, ano, určitě přijato. Číslo 10, paní Krojcmanové, kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 11, paní Krojcmanové, kdo je pro? Proti? Zamítnuto jednoznačně. Číslo 13, paní Krojcmanové, kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 14, kdo je pro? Proti? Přijato. A u patnáctky myslím, že paní Weilerová k tomu chtěla něco. Já jsem chtěl navrhnout už to ústní změnu, abych vyhověl zpravodajce. Mohu to přečíst? Mohu? Tam šlo o zdvojení toho změní, takže udělal jsem změnu, kde jsem vypustil slova and of the member states a členských států v pozměnce číslo 9 zdůrazňuje, že inteligentní regulace založená na úplném a objektivním hodnocení dopadů je nadále sdílenou odpovědností evropských institucí a komise tedy musí rovněž zohlednit zpětnou vazbu, kterou obdrží z Evropského parlamentu, od výboru regionu, od um, hospodářského sociálního výboru a od členských států. Myslím, že zpravodaj se to takto vyhovuje. Takže kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní eh, citace, nejprve číslo jedna od paní Krojcmanové, to odpadá, aha. Ano, protože trojku jsme zamítli. Takže hlasujeme o celém takto změněném návrhu stanoviska. Kdo je pro? Myslím, že to je jednomyslné. Kdo je proti? Dobrá, to jednomyslně. Eh, pardon, zdrželi se? Zdržel se někdo? Ne. Takže mnohokrát děkujeme, paní Majlerová. A Myslím, že v této věci nás čeká ještě hodně práce, protože paní Nýblerová to nebude hlasovat eh, dříve než v březnu a my tedy eh, tu záležitost budeme nadále sledovat. Výborně. A nyní navrhnu drobnou přestávku, protože někteří budete asi opouštět sál. A nyní nás čeká zahájení velice důležitého tématu, jde o novou věc, um, o směrnici, respektive nařízení o schvalování zemědělských a lesnických vozidel. Uh, náš zpravodaj, pan Panzer, je přítomen a uh, v souhlasu s principy, na kterých se dohodli koordinátoři, poprosím o klid v sále. Uh, v s tím, co jsme dohodli na schůze koordinátorů, že totiž eh, zahájíme eh, diskuse o této věci prezentací hodnocení dopadu eh, od komise. Já nyní předám předsednickou roli paní místo předsedkyně Verňo, protože se chci účastnit diskuse jako stínový zpravodaj a také protože budu muset jít na výbor regionu, zastupovat tam náš výbor, budu muset odejít ve čtvrt na 12. Povedou tam diskuse o Single Market Act takže paní Verňo bude předsedat zbytku schůze dnes dopoledne. Já ji nyní předávám předsednické křeslo. C'est en anglais Bon, nous allons continuer nos travaux. Je pense que tout le monde a reçu le document qui a été distribué. Děkuji, takže budeme pokračovat. Myslím, že všichni obdrželi dokumenty, které byly rozeslány, rozdány. Abychom měli dost času na diskusi, dáme rovnou slovo komisi, eh, která provede prezentaci dokumentu, který jste obdrželi. Je to tedy ta studie hodnocení dopadu. Předám slovo panu Jokomovi Matinovi. Nechám vám chviličku, abyste se usadil. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Eh, dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych vám nejprve poděkoval za to, že jste dali komisi možnost zde předvést přednést závěry našeho hodnocení dopadu dalších změn legislativy, které upravují eh, zemědělské a lesnické stroje. Jedná se o rámcovou legislativu a proto dovolte, abych ještě před prezentací eh, řekl několik slov o tom kontextu, ve kterém se tato diskuse odvíjí. Jak víte, eh, jeden z cílů komise je aktualizace a zjednodušení Eh, legislativy, která upravuje schvalování typu. Eh, vracíme se tím do roku 2007, kdy jsme hovořili o osobních eh, vozech, potom v roce 2009 se jednalo o legislativu o všeobecné bezpečnosti a teď se věnujeme a již jsme také předložili návrh, který s tím souvisí, Teď se tedy věnujeme dvěma velice důležitým sektorům. E, za prvé tedy se jedná o zemědělské a lesnické stroje, což je téma dnešní. A dnes odpoledne e, také velice rád strávím e, dnešní odpoledne zde, protože budeme hovořit o dopadu na kategorii A Eh, během eh, té diskuse vidíme, že některé specifická, některá specifická ustanovení jsou poměrně obtížná, je velice těžké eh, to všechno navíc dát do jednoho společného kontextu, což je tedy ta otázka zjednodušení celého toho schvalovacího procesu. Co se týče tedy toho dnešního tématu, dovolte, abych hned pohovořil o tom, proč jsme vůbec provedli toto hodnocení dopadu. A také budu hovořit o výsledcích té naší studie. My by my zvažujeme jednak schvalování typu na úrovni Evropské unie. Myslím si, že je potřeba si připomenout v této souvislosti, že toto vůbec není nová věc. Eh, za určitých podmínek toto existuje v, eh, současně s těmi vnitrostátními eh, procesy, ale je tady určitá přidaná hodnota v tom smyslu, že výrobci na základě eh, nového tedy schvalovacího procesu by měli možnost potom prodávat své eh, výrobky kdekoliv na, v Evropské unii. Toto není nová věc, i to existovalo již dříve, ale v případě eh, zemědělských a lesnických strojů tady byl jeden kritický aspekt a sice schvalování podle jednotlivých kategorií. Hovoříme zde o širokém sortimentu eh, výrobků, eh, které se používají pro nejrůznější účely. <clears throat> Eh, jsou to <clears throat> například ty úzké, jak jim říkáme, traktory, které pracují na menších pozemcích a až po velice silné traktory, které také poměrně rychle jezdí po běžných silnicích. Proto je třeba si uvědomit, že bylo potřeba se zaměřit na to, jakým způsobem bychom mohli zracionalizovat celý tento sektor a také se věnovat konkrétně jednotlivým kategoriím. Očekáváme, že e, vlastně to, co jsme provedli, to znamená to posouzení dopadu, nám umožnilo podívat se na to, jakým způsobem funguje to e, povinné schvalování. Ukázalo se, že to není ideální případ pro všechny kategorie, proto to bude muset být trošku změněno a bude to muset být e, přímo konkrétně zacíleno na jednotlivé kategorie produktů tak abychom se mohli také věnovat i problémům, které s touto celou věcí mají malé a středně velké podniky, které často působí ryze místně a proto e, tento proces nemusí pro ně být vždy výhodný, proto jsme se rozhodli, respektive doporučujeme, abychom i nadále používali ty vnitrostátní schvalovací procesy a v některých případech dáváme výrobcům možnost, aby si vybrali, jakým způsobem chtějí postupovat. V tom případě hovoříme o dobrovolných schvalovacích procesech. <clears throat> Jak jsem již řekl, některé typy schvalování jsou e, výběrové, dobrovolné a i když se hovoříme o jednotlivých typech eh, schvalování, které v podstatě vycházejí eh, z potřeb eh, daného výrobce, tak tady tomu ne vždy tak je. Další diapozitiv, jak jsem velice rychle již naznačil, jde nám o několik věcí. Chtěli bychom zjednodušit celou tu strukturu, v současné době máme ehm, směrnici, která je rámcová, ehm, je to směrnice z roku 2003. Kromě toho máme 24 dalších eh, konkrétních směrnic prováděcích, které eh, byly mnohokrát novelizovány eh, tak, aby reagovaly na technický pokrok, ke kterému došlo což pochopitelně představuje obrovské břemeno, eh, jak v oblasti transpozice těchto směrnic. Jedná se hlavně, aby ta transpozice byla provedena správně. A mm, s tím souvisí další problém, o kterém jsem se již zmínil, a sice to, že ten současný rámec je do značné míry omezený, co se týče eh, vlastně eh, různých typů Eh, schvalování. My jsme se zamysleli nad tím, jakým způsobem bychom mohli přenést ten celoevropský schvalovací proces i na další kategorie eh, traktorů, eh, včetně připojených vozidel a tažených zařízení. Musím říci, že jedna věc, které se přímo nevěnujeme v tomto textu, který máte před sebou, je otázka aktualizace bezpečnostních aspektů a to souvisí hlavně s, s otázkou brzdění. Další diapozitiv, prosím. Dále to souvisí s dalšími aspekty, které souvisejí s ochranou životního prostředí. Hodnocení dopadu bylo provedeno před eh, delší dobou, musím přiznat, ale chtěl bych eh, zdůraznit eh, jednu věc a sice, že ten návrh eh, vlastně byl vypracován předtím, než vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Provedli jsme tedy to hodnocení v roce 2008-2009 po veřejných konzultacích, které jsme také provedli v roce 2008. Hodnocení dopadu a tyto veřejné eh, konzultace se soustředily na ty hlavní otázky, na které je potřeba ještě hledat eh, odpovědi, jednak tedy eh, otázka simplifikace a lepší regulace. Dále jsme se soustředili i na to, že v současné době navrhujeme abychom používali regulaci, která bude reagovat na potřeby Eh, spotřebitelů, tomu říkáme split level neboli oddělené eh, schvalování. Dále potom to souvisí s dokončením jednotného trhu, protože pochopitelně tady také musíme hovořit o dopadu na ty jednotlivé kategorie a dále potom tam, kde je povinně potřeba zachovat eh, schvalovací proces celoevropský, tak tam potom ty vnitrostátní eh, schvalovací procesy zůstanou tak, jak v současné době existují. Já bych chtěl ještě zdůraznit jednu věc. Eh, Eh, možná, že to bude v rozporu eh, s některými věcmi, které, eh, o kterých budeme diskutovat, a které souvisejí s jinými typy vozidel, ale chtěl bych říci, že v této, v této fázi jsme neměli v úmyslu věnovat se nějakým technickým požadavkům, i když jsme si vědomi a můžeme očekávat, že v některých oblastech, jako například v oblasti brzd a brždění, budeme muset ty věci aktualizovat postupně, ale to jsou věci, kterým se budeme asi lépe podle našeho názoru eh, věnovat tím, že to zavedeme do těch prováděcích opatření, které budou souviset s další legislativou eh, to všechno vzhledem k tomu, že dopad eh, nebo výsledek tohoto hodnocení dopadu Eh, pochopitelně je potřeba zvažovat z hlediska eh, celého odvětví, z hlediska eh, jednotlivých uživatelů nebo spotřebitelů. A ehm, je třeba si uvědomit, že někteří jsou spokojeni s tím současným schvalovacím řízením a žádají pouze o to, aby bylo aktualizováno. Teď velice rychle bych se chtěl věnovat dalším diapozitivům, které se věnují Eh, různým otázkám, co se týče té právní struktury, o které jsem se zmínil. Tady eh, závěr toho našeho hodnocení dopadu byl takový, že skutečně by bylo dobré, kdybychom použili eh, nařízení, které by nahradilo současnou rámcovou směrnici takže takto nařízení by mělo tři nebo čtyři bloky, kde by byly také ty delegované akty, které se budou věnovat, respektive přenesená působnost, které se budou věnovat bezpečnosti, administrativním otázkám, ochraně životního prostředí a technickým otázkám. Další, eh, další věc, která vyplynula z našeho hodnocení dopadu, je to, že, a opět, opět hovoříme o zcela běžném eh, jevu, ke kterému dochází, eh, a sice, že je lepší se odvolávat na mezinárodní technické normy, kdykoliv je to možné a kdykoliv je to kompatibilní s otázkou bezpečnosti a ochrany životního prostředí, to znamená vysokou úrovni těchto věcí, tak jak bychom je chtěli dosáhnout. A na rozdíl od toho, co, bych, co si můžeme na samém začátku představit, hodnocení dopadu vlastně nás eh, přimělo k tomu, abychom eh, došli k závěru, že ten plný a eh, povinný proces není dostačující pro všechny kategorie. V každém případě to, patří, to platí o T3, T4 a o tom vyměném zařízení a taženém eh, taženém zařízení, taženém zařízení, pardon. Jak jsem se již zmínil, myslím si, že můžeme velice rychle projít ten další diapozitiv. Eh, eh, myslím si, že nejsme první, kdo dávají tento návrh, abychom používali ten přístup split level Myslím si, že tento přístup je eh, docela běžný. Dnes komise se domnívá, že zcela určitě využití eh, nařízení eh, včetně prováděcích nařízení, ustanovení je asi nejracionálnější přístup a je mimo jiné také koherentní se všemi dalšími návrhy, které souvisejí se schvalováním typu. Potom, pokud bychom mohli eh, přejít k dalšímu diapozitivu. Andy, co se týče těch eh, aktů s přenesenou působností, tady si myslím, eh, že to souvisí s nařízením o spolurozhodování, což je také předmětem tohoto návrhu. Co se týče těch prováděcích aktů, tady si myslím, že jde o to, abychom technické požadavky, technické specifikace a normy eh, měli zachovány a s tím by měly souviset i harmonizované administrativní postupy, jako jsou eh, například ty optimální praxe eh, pro tyto schvalovací procesy, které by měly být v Evropské unii harmonizované. Myslím si, že stojí za zmínku i to, že je potřeba oddělit eh, tyto akty podle článku 290 od těch prováděcích aktů podle článku 291. Proto eh, jsme ve svém návrhu, eh, do svého návrhu zavrhli také, také ustanovení, které dávají možnost komisi přijmout tento typ aktu, kdykoliv to bude adekvátní. Dalším Myslím si, že to můžeme rychle projít. Já nechci vás příliš zdržovat. Co je ale naprosto zásadní, je to, aby ta legislativa eh, spolurozhodovací, kterou máme před sebou, ta totiž přesně definuje, jaké jsou požadavky, které, kterým se budeme věnovat eh, v těch eh, závazných aktech a prováděcích ustanoveních, ale možná, že je zbytečné, abych vás Eh, na to upozorňoval tady, ale kdykoliv používáme ten přístup split level, tak musíme mít skutečně velice záhy definovány i všechny tyto pozměňovací návrhy. Další diapozitiva. Um. <coughs> Now, um, the um, uh, adaptation to technical... Eh, přizpůsobení technickému pokroku, to je jistě výzva v této oblasti, stejně jako u jiných eh, motorových vozidel. A proto přístup split level eh, přispívá k tomu, že je to eh, spojeno s menší zátěží a že tady více času na přizpůsobení se technickému pokroku. Já jsem také zmiňoval eh, mezinárodní technické normy a regulace z OECD, z, UN, z UNECE, e, ale i z evropských normalizačních orgánů jako CENELEC, CEN ISO. Tyto normy také skýtají prostor pro racionalizaci a snažíme se všude, kde je to možné, samozřejmě v souhlase s jedním z hlavních závěrů eh, skupiny na vysoké úrovni CARS 21, je té první skupiny CARS 21, eh, která vlastně činila ta strategická rozhodnutí nebo připravovala půdu pro strategická rozhodnutí v legislativě pro sektor motorových vozidel. Kdykoliv máme tyto mezinárodní normy, které jsou v souhlase s naším eh, regulativním cílem, tak eh, je to pro nás ta preferovaná možnost převzít tedy tyto mezinárodní normy. Další slide, prosím. Mm. Pokud dá ten přístup eh, split level, tedy je takový, že tam máme vícero aktů v přenesené pravomoci e, v různých blocích, to už jsem zmiňoval, e, něco pro e, bezpečnost silničního provozu, pro bezpečnost práce, ekologické požadavky a také prováděcí předpis, který obsahuje správní požadavky. Ta představa je taková, a v tom také spočívá ta výzva, že bychom eh, dokončili tento soubor legislativních aktů eh, k jedinému eh, datu provádění. Pro celou kategorii se počítá s 1. lednem 2014. A myslím, že paní předsedkyně Vážené poslankyně, vážení poslanci, myslím, že do dalších detailů už nebudu zacházet, abych vám ušetřil čas. Skončím zde svoji prezentaci a nebudu se pouštět do dalších detailů, do dalších podrobností. Samozřejmě u tohoto návrhu tedy nestanovíme nové požadavky, nezakládáme nové požadavky, ale důležité, aby tento návrh představoval základ pro to, jak později efektivně řešit nejrůznější aspekty této věci. Také bych rád využil této příležitosti a připomenul, že eh, patrně více než u jiných motorových vozidel eh, tady v sektoru traktorů, eh, zemědělských a lesnických vozidel čelíme velké diverzifikaci, roztříštěnosti té oblasti. Ta roztříštěnost je patrná i v oblasti legislativních a regulativních požadavků, které jsou v platnosti. A proto skutečně zásadně doporučujeme přístup, který je zanavrhován s tím, že bychom měli hlavní nařízení a potom ty prováděcí předpisy, protože jsme eh, přesvědčeni o tom, že by to vneslo do této oblasti trochu racionalizace a také bychom zabránili překrývání celými legislativními akty, zejména někteří z vás si patrně vzpomenou, že Máme problém překrývání s jinými legislativními akty v oblasti strojních zařízení. Podnikli jsme určité kroky směrem k racionalizaci celé této legislativy a všechny požadavky, které považujeme za klíčové, jsou nyní ošetřeny. V rámci tohoto návrhu domníváme se, že traktory je možné vyloučit z rozsahu působnosti směrnice pro strojní zařízení a proto zainteresované subjekty, vnitrostátní orgány, prováděcí orgány v členských státech, ale také výrobci a další subjekty jistě uvítají další racionalizaci, eh, možnost jediného kontaktního místa u typového schvalování a prováděcích předpisů. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane Matino, za vaši prezentaci která, i když nebyla vyčerpávající kvůli omezenému času, nám přece jenom poskytla ucelený obrázek o situaci. Možná eh, jsou ještě některé důležité detaily, které jste nezmiňoval, ale myslím, že naše, eh, náš zpravodaj, pan Panzery, eh, vypracoval také velice kvalitní stanovisko, protože se té problematice hodně věnoval. Já tady nyní dám slovo pa, panu Panzerimu a potom všem stínovým zpravodajům či navrhovatelům. A navrhuji, vzhledem k tomu, že pan eh, Manders eh, musel odejít, trošku změním pořadí a dám později slovo EPP, později eh, zeleným a EKR, GUE a EFT. A pokud se vrátí pan Manders, tak dostane slovo jako poslední. Takže Antonio, máš slovo, prosím. Děkuji, paní předsedající. bylo řečeno, že toto je dílo, na kterém se pracuje již delší dobu a teď máme příležitost skutečně se také na tom naší prací podepsat. Vzhledem k aktuální situaci bude dobré se podívat na návrh a veškeré postupy, které vedou k harmonizaci jednotného trhu zde hovoříme o e, schvalování typu vozidel. To je obecný trend, užitečný pro Evropský parlament, e, který může tento postup podpořit. Před námi leží návrh, který chce modernizovat, zjednodušit a doplnit obecný rámec ve prospěch e, standardnějšího právního kontextu. Vzhledem k vyslechnutému se tady nabízí eh, některé otázky a komise by eh, měla dbát na to, aby její přístup si vysloužil co nejširší podporu. Mluvíme tady o možnosti obecné právní úpravy na místo odvětvové, co se týče mezinárodních norem. A pak je tady otázka, jak provádět, jak provést tuto novelizaci, jak eh, normy eh, modifikovat. Domníváte-li se, že to může proběhnout automaticky, bez toho, abychom eh, museli zaměstnat komisi eh, detailním monitoringem. Budeme potřebovat mezinárodní eh, normy a bude zajímavé se podívat na úlohu, kterou může Evropský parlament vůči těmto normám sehrát. Je třeba pochopit, jaké efektivní, jaký efektivní prostor parlament má, když se chce vyjádřit k mezinárodním normám. A teď, eh, co se týče vnitřního trhu a působnosti. Tady je třeba chránit přístup obchodních společností na eh, vnitřní trh, zvláště malé a střední podniky. Ty nesmí být diskriminovány. Musíme podporovat konkurenceschopnost malých a středních podniků, abychom uchránili pracovní místa. A celá ta otázka schvalování typů eh, nesmí být pojednána izolovaně od aspektu ochrany prostředí, bezpečnosti a i dopadů na zaměstnanost. Musíme se tedy v rámci eh, zkoumání působnosti dívat na všechny typy vozidel. Jde nám o zlepšení bezpečnosti provozu pro všechny typy vozidel a jaké dopady to bude mít na provozovatele těchto vozidel také by mě zajímalo, jestli existují různá eh, stanoviska, různé názory, co se týče těch eh, zainteresovaných subjektů, to znamená provozovatelů vozidel. Mají tito provozovatelé možnost si vybrat z různých alternativních řešení? A co se týče hodnocení dopadů, to musí Eh, pokrýt jakékoliv eh, změny eh, regulativního rámce. Rád bych slyšel podrobnější vysvětlení ze strany komise, jestli už existuje harmonogram s milníky pro konvergenci. Tolik mé první poznámky na další návrh komise. Děkuji. Děkuji, Antonio. Omlouvám se, učiním ještě jednu drobnou změnu. Myslím, že paní Soli to nebude vadit, protože eh, náš štinový zpravodaj a předseda výboru Malcolm Harbour bude muset odejít, takže mu dám slovo jako prvnímu, aby mohl vystoupit ještě než nás opustí. Ano, děkuji. Doufám, že to nebude vadit ostatním stínovým zpravodajům, pokud se vezmu slovo jako první. Také svým způsobem jsem byl, svým způsobem jsem byl pro ekvivalentní směrnici o e, typovém schvalování motorových vozidel, kde jsme uplatnili podobnou strategii, e, když šlo o rámcovou směrnici a potom podporné přílohy. A dnes tady už začínáme dostávat ta, ta rozhodnutí z kometologie, které se k nám dostávají do výboru. Já si myslím, že je důležité toto potrhnout a e, podpořit pana Panzeryho v jeho přístupu, který je jistě efektivní, ale myslím si, že pro parlament to bylo přijatelné jedině tehdy, vzhledem k tomu, že máme nyní pravomoc e, přeskumu, e, že tedy aspekty, které spadají pod komentologii, přitom jde o důležité aspekty, jako o nich hovořil pan Panzery, protože jde o aspekty bezpečnosti, a emise, tak eh, aby to bylo tedy řádně ošetřeno. Jedině pak to parlament přijme. Eh, já bych rád upozornila na některé věci, na které jsme naráželi u eh, té ekvivalentní směrnice schvalování, typové schvalování motorových vozidel. Omlouvám se, že budu muset odejít. Byl jsem požádán, abych vystoupil jménem našeho výboru za chvíli také ve výboru regionu. Takže bohužel, to říkám také na adresu Evelyn Gebhardtové, bohužel propásnou její výměnu názoru Eh, ke směrnici o službách, to mě velmi mrzí, budu se muset ještě s Evelyn později spojit, eh, ale jsem prostě vyslán na zásadní schůzi za účasti pana komisaře Barniera, týká se to Single Market Act. Takže eh, k tomuto návrhu, který dnes projednáváme. Já jsem chtěl zmínit fungování jednoho vnitřního trhu. Jedním z aspektů tady ten, ten rozdíl, ta nová situace, správně o tom hovořila komise, Eh, je v tom, že tady jde o mnohem složitější sektor a máme zde eh, mnoho malých a středně velkých podniků, které produkují specifické zařízení a mohou vstupovat na trh také bez věcmi, jako jsou přívěsy a podobně, eh, kde často nemáme tak velkou škálu u běžných motorových vozidel. A myslím si, že vnitrostátní schvalování tady může být hodná cesta, ale zároveň bych se rád potvrdil, že u vybavení, u zařízení, kde nebude povinné typové schvalování, by nicméně byl uplatňován princip vzájemného uznávání. Protože existuje řada výrobců, zejména eh, traktorů T42 a také eh, výrobců přívěsů různých či návěsů, eh, kteří by si byli vděční za úplnou, úplné vzájemné uznávání a za možnost místně, lokálně si to otestovat na evropské normy a mít potom zajištěn přístup na evropské trhy. Takže chci se ujistit, že to takto bude platit, přitom mi připadá klíčové. Pokud by eh, to mělo být snad jinak, eh, tak bychom se asi eh, s kolegy, pokud se dohodneme, že toto by byl optimální přístup, bychom asi navrhli příslušná ustanovení. Další věc, která vím, že působila problémy v oblasti tedy motorových vozidel, bylo u silničních vozidel, kde eh, je tady o vybavení pro traktory, pokud se s nimi jezdí na běžných silnicích. Eh, opět bych si rád potvrdil, že tady zrušíme některé požadavky, které v některých případech eh, vlastně představí opravdu jenom velice drobný posun z hlediska bezpečnosti a abychom zavedli tedy jediné normy pro všechna silniční vozidla, což by určitě výrazně zjednodušilo přístup na jednotný vnitřní trh. Dále poprodejní e, služby a náhradní díly. Jedna e, z oblastí, kde náš výbor e, prosadil zásadní změny oproti návrhu komise u automobilů, to byla oblast uvádění náhradních dílů na trh v případě takových dílů, které mají zásadní dopad na emise a bezpečnost daného motorového vozidla. A myslím si, že toto určitě musíme uplatnit i v případě traktorů nejrůznějších druhů nejrůznějšího druhu. Já jsem, se, já jsem si přečetl ten detailní návrh a rád bych měl jistotu, že komise ví o tomto tématu, protože tady eh, nenacházím nutně konkrétní zmínku o této věci v, v hodnocení dopadů, ale domnívám se, že to je nejenom vhodné z hlediska eh, státní či veřejné politiky, z hlediska řešení emisí a Eh, ekologie, ale také by se tím eh, otevřel trh pro výrobce náhradních dílů, což eh, určitě u automobilů byly problémy s přístupem na některé trhy. A ještě na závěr otázka přenosu a přístupu k technickým informacím. V té tabulce tady, myslím, je uváděn přímý přenos z z nařízení pro e, typové schování motorových vozidel, respektive konkrétní ustanovení, e, která prosadil pět náš výbor, e, pokud šlo o emise z automobilů a tam šlo o to propojit specifické podmínky, za nichž se distribuují motorová vozidla a byly tam také aspekty hospodářské soutěže, kterými my jsme se zabývali tady ve výboru. Nyní v celou řadu, celou řadu let se traktory distribuují v úplně jiném režimu Eh, a nekontrolujeme nějak počet opraven, ale každý, kdo je autorizovaný opravce, může opravovat i traktory. A já tedy nevidím v tom hodnocení dopadů nic o novém návrhu, o nějakém novém návrhu nebo analýze, o tom vašem novém návrhu tedy nebo analýze jeho dopadu. Mně se zdá, že z hlediska veřejné politiky motorových vozidel na rozdíl od automobilu tady určitě jsou problémy Eh, v oblasti eh, přístupu na trh a eh, také přístupu k, k opravárenským službám. Já tady určitě v, v tom vašem hodnocení dopadu toto nevidím zohledněno. Zdá, budou, zdá mají být diagnostické informace dávané k dispozici všem um, opravárnám. Protože tady už je dnes o dosti složitá zařízení, má to bezpečnostní dopady, navíc máme i uh, firemní zákazníky. A zdá se mi, že v tomto konkrétním případě si nejsem tedy zcela jist, že komise prokázala, zdůvodnila nutnost změnit status quo, protože neexistují žádná omezení eh, na vstup na trh eh, pro opravy traktorů a proto v podstatě kontrolní mechanismus už máme zaveden tím, že jsou jaksi dávané k dispozici informace, pokud tedy mi rozumíte, kam směřuji. A možná bych prostřednictvím našeho navrhovatele vás požádal, abyste nám eh, zaslali informaci eh, se zdůvodním toho, proč tento aspekt eh, tam byl, byl zahrnut do toho prvního hodnocení dopadu a jaké máte důvody pro navrhování této změny. Pokud nám vaše vysvětlení bude vyhodovat, tak eh, s tím budeme souhlasit, ale mě jste zatím nepřesvědčili, že je vhodné toto přenášet z té eh, směrnice o, či nařízení o motorových vozidlech sem na traktory. Takže tolik ode mne. Já se těším na další spolupráci s panem Panzerem až budeme dolaďovat tuto velice, podle mého názoru, důležitou směrnici. Děkuji. Merci. Děkuji. Dám slovo stínovým zpravodajům, nejprve paní Katrin Sulie. Merci, madame la présidente. Za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych ráda poděkovala Evropské komisi za její studii hodnocení dopadu, která vrhá světlo na různé legislativní scénáře, je to velice čitelné, přehledné, dále je zde eh, evidentně vůle ze strany komise dosáhnout racionalizace v této oblasti. Myslím si, že všichni jsme pro racionalizaci, harmonizaci všude, kde je to možné. Eh, racionalizaci pro vnitrostátní orgány, protože přejdeme ze systému směrnice na nařízení, což samozřejmě znamená menší náklady na transpozici, to je přece důležité, a pro podniky se to také zjednoduší, změna pro malé a středně velké podniky, protože se sníží náklady na přizpůsobení nové legislativě kdy prostě z toho vypustíme celou řadu zbytečných prvků. Ovšem, prosil bych o drobné, mám tady drobnou připomínku k tomu navrhovanému harmonogramu. Je nutné eh, revidovat eh, ten legislativní rámec pro traktory, když aktuální směrnice z roku 2003 vstoupila v platnost teprve nedávno. Já bych ráda připomněla, že ten vstup v platnost byl v červenci 2005 pro nové typy vozidel a v červenci 2009 pro všechna ostatní vozidla, to znamená je to teprve velmi nedávno. A myslím si, že pokud bychom byli optimisty, eh, mohli bychom hovořit o tom, že se dostáváme z krize, kdybychom byli o něco pesimističtější, budeme tvrdit, že jsme stále ještě v krizi. A administrativně a finanční náklady, které může představovat eh, Eh, zajištění souhlasu s některými těmito ustanoveními asi není nejaktuálnější zrovna v tuto dobu. Dále období 2011-2015. Eh, při eh, přijetí všech nových typů vozidel by mělo být provedeno znovu, byly by tam tedy nové fáze směrnice o znečišťujících látkách a částicích, kde vstoupí nový legislativní rámec. Pokud by vstoupil v platnost nový legislativní rámec v roce 2014, vytvořilo by to určitou právní nejistotu či nepřehlednost. Možná by nám komise tady mohla vysvětlit, proč zvolila právě tento harmonogram. Děkuji. Merci. Děkuji za tyto otázky. Komise nám za chvíli odpoví. A nyní dávám slovo. Eh, paní Rule, vy se nepřete vzít slovo, dobrá. Takže pan Mander stále ještě nedorazil. Dobrá, takže pan Šváb žádal o slovo. Prosím, máte mít. Děkuji, paní předsedající. Nejprve chci samozřejmě pogratulovat komisi, že skutečně po čtyřech letech poté, co eh, komisař Verhoeven slíbil, že tento eh, návrh přijde, že už tedy přišel a eh, samozřejmě jsme to vzali na vědomí s velkým zájmem a čností. Eh, za druhé se chci připojit k tomu, co eh, řekl Malcolm Harmer eh, i naše stínová zpravodajka velice správně. Mně není doposud úplně jasné, na jakém základě komise v oblasti v článku 44 Eh, vlastně eh, nepře, eh, chce převést tu oblast pro osobní vozidla na traktory. Já to mám na straně 40. Ten počet vlastně přenosů pro traktory se budou přece jenom hodně lišit od odvětví osobních osobních automobilů a potom se také mají přenést záležitosti v oblasti oprav. Takže mě zajímá, jakým způsobem chce komise vlastně přenést ty eh, záležitosti, co se týče obchodníků s osobními automobily, do záležitosti traktorů. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo další se hlásí o slovo? Ještě další kolega, kdo není stínový zpravodaj, ale přece jenom by si chtěl říct slovo? Ne, dobře. tom případě je pan Martino. Jestli jsem správně porozuměla, eh, dostal jste řadu otázek, eh, můžete možná už nyní na některé odpovědět, máte slovo. Děkuji. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já bych velice rád poděkoval panu zpravodaji a také všem poslancům za Eh, mimořádně eh, zajímavé eh, připomínky. Pochopitelně, že se jim budu věnovat a některým z nich bych se ostatně chtěl věnovat hned teď. Co se týče otázky toho, čemu říkáme split level a v důsledku toho, že se budeme odkazovat na mezinárodní normy. Tady si myslím, že to je oblast, které bychom měli věnovat zvláštní pozornost, a to nejen kvůli té zkušenosti, kterou jsme udělali s těmi dalšími eh, motorovými vozidly, automobily a podobně, ale také proto, že musíme vzít v úvahu specifičnost tohoto eh, odvětví, eh, kdy hovoříme tedy o zemědělských a lesních, lesnických strojích. Mezinárodní technické eh, normy, které jsou k dispozici, jsou skutečně více eh, rozmanité, zatímco u jiných vozidel máme poměrně eh, koherentní zpracování u UNECE. V tomto případě to neplatí, či neplatí to u traktorů. Máme sice určité kódy OECD, kromě toho kodexy, kromě toho máme i evropské normy. A Eh, v důsledku toho všeho ta základní situace je daleko širší nebo ten kontext je daleko širší. Myslím si, že eh, co se týče toho navrhovaného přístupu, tedy to split level, eh, který souvisí s těmi předpisy přenesené působnosti a těch dalších opatření, tady si myslím, že je potřeba se nad tím zamyslet, tak abychom eh, v důsledku toho měli prostředek, jakým způsobem eh, lépe mít možnost kontrolovat akty, které navrhuje komise. Na druhé straně bychom ale neměli zapomínat ani na to, že pokud eh, hovoříme o mezinárodní úrovni, a tady hovořím konkrétně o UNECE, předtím ještě než se připojíme k těm regulacím u NECE, tak Evropská komise eh, získala mandát od členských států eh, k tomuto kroku a myslím si, že tento proces kromě eh, těch kontrol, které máme k dispozici díky komitologii, tak tento přístup umožňuje adekvátní pojistky a kontroly, které se provádějí ještě předtím, než přistoupíme k těm mezinárodním normám. E, odkaz na existující normy e, podle mého názoru je potřebná a to navzdory těmto problémům, které s tím souvisejí. Opět bych chtěl uvést příklad e, který souvisí s tím, že tento, toto odvětví skutečně trpí tím, že dochází k překrývání nejrůznějších právních předpisů. Nejlepší příklad asi je ten příklad eh, směrnice o strojním zařízení, kde, a já jsem si jist, že pan Schwab eh, si určitě vzpomíná na eh, své stanovisko, kde instituce, a to nejen komise, se rozhodly racionalizovat tuto směrnici a toto je vlastně výsledek této práce. Eh, která souvisí nejen s tímto vlastním návrhem, ale s celou řadou evropských norem, které konečně tedy eh, existují ve své úplnosti. Eh, ta poslední byla dotvořena před osmi měsíci. Čili jestliže odkazujeme na tyto normy, tak vlastně jde o to, že se snažíme skutečně vybrat ty nejlepší technické odkazy, které nám umožňují Ehm, dostat těm velice ambiciózním legislativním požadavkům. Ehm, k tomuto bodu tedy bych chtěl na závěr říci, ano, ano, je skutečně mimořádně důležité, abychom se věnovali tomu, jakým způsobem se tyto odkazy provádějí. To se určitě bude v té prováděcí fázi velice problematické, možná, že problematičtější v, této, v tomto sektoru než v sektoru um, automobilů pro osobní účely a motorek. Ale přesto si myslím, že je potřeba eh, se o to postarat. Co se týče té, toho břemene, o kterém se tady hovořilo, to eh, ostatně paní Sulie zdůrazňovala ve svém příspěvku, eh, to souvisí hlavně s tím zatížením, s tím břemenem pro malé a středně velké podniky. Tady my jsme velice pečlivě eh, vycházeli z těch závěrů eh, hodnocení dopadu, kde se eh, říká, že ten zlomový bod vlastně existuje u celé řady produktů. Hovořili jsme například o těch tažených zařízeních a také o některých kategoriích traktorů. Myslím si, Eh, že se jedná hlavně o ta zařízení a ty traktory, které jsou vyráběny pro místní, po případě regionální trhy. Takže já si myslím, že ta přidaná hodnota nového typu schvalování do omezené míry, ale nicméně eh, bude znamenat eh, určité náklady, což vyplývá ostatně i z toho dopadu Eh, ty náklady budou trošku vyšší, než je tomu dnes, ale na druhou stanu, stranu máme ten dobrovolný přístup, to znamená, výrobce si může zvolit, jestli půjde cestou těch evropských schvalovacích procesů anebo těmi vnitrostátním procesem. Eh, pochopitelně eh, existují různé typy těchto schvalovacích procesů, jak se o tom zde hovořilo. Eh, teď bych se chtěl vrátit k tomu, co říkal pan Harbour. To je otázka vzájemného uznávání tady. I nadále před námi stojí úkol, úkol, který souvisí také s jinými výrobky a s jinými sektory, jako jsou například osobní auta nebo motocykly Eh, o uznávání těch vnitrostátních eh, schvalovacích procesů představuje problém. Je to pro nás určitá výzva, protože ty požadavky jsou odlišné. Ta horizontální ustanovení smlouvy, například eh, z požadavky na hlášení a tak dále, existují, ale já dneska nemohu vám potvrdit, že tyto vnitrostátní schvalovací procesy mohou být jako takové uznané také eh, vnitrostátními orgány jiného členského státu. A to nejen proto, že eh, v některých eh, případech neexistují žádné schovací procesy, ale hlavně proto, že tyto požadavky zkrátka mohou být odlišné. Ten přístup, který jsme zvolili v tom svém návrhu, je takový, že bychom měli vždy velice přesně Eh, si zvolit cíl, eh, to souvisí ostatně s tím argumentem eh, o nákladech, nákladech konkrétně pak pro malé a středně velké podniky. Zcela jistě platí, že jestliže chceme v tom širším smyslu posílit výhody, které vyplývají ze vzájemného uznávání, tak si myslím, že ten perfektní přístup by byl ten celoevropský schvalovací proces, ale jak jsem již řekl, v případě některých konkrétních kategorií nebo podkategorií, to, to skutečně nepředstavuje ideální řešení a proto jsme také již ehm, navrhli eh, tu možnost toho dobrovolného přístupu, respektive možnosti, aby si zvolil eh, příslušný eh, postup výrobce. <clears throat> Jestli mohu ještě v reakci na to, co se zaznělo o celkových nákladech, eh, Tady bych se chtěl vrátit k té vlastní úloze těchto malých a středně velkých podniků. Obecně řečeno můžeme říci, že to je vlastně ten hlavní důvod a možná, že dnes odpoledne to bude ještě jasnější, až budeme hovořit o motocyklech. Eh, u tohoto návrhu, který se týká traktoru, eh, jsme Eh, navrhli změny, eh, pardon, jsme, jsme ty technické požadavky změnili minimálně. Hlavně proto, že jsme si vědomi toho, že ty současné technické požadavky eh, v některých aspektech alespoň budou zcela určitě vyžadovat aktualizaci, ale také proto, že jsou považovány globálně za adekvátní, že také si je mohou dovolit ti, kteří je potřebují to znamená ti, kteří jsou vlastně um, příjemci, abych to tak řekl, těchto požadavků. To je tedy uh, uh, základ našich snah eh, minimalizovat ty změny, které souvisejí se současnými technickými požadavky. E, že budeme potřebovat takovou tu aktualizaci, ale mohu říci, že už e, k tomu dochází. E, věnujeme obzvláště pozornost k otázce silniční bezpečnosti. Pan Hab ostatně o tom hovořil. Toto je věc, kterou již nějakou dobu připravujeme. Myslím si, že na tom pracujeme už, jestli se to dobře pamatuju, deset let a teď už jsme na úrovni finalizace eh, výsledku práce pracovní skupiny, která se tím zabývá, ale vzhledem k tomu, že tento návrh v současné době má prioritu, podobně jako má, mají prioritu ještě další návrhy, které souvisejí s tímto sektorem, tak eh, z tohoto důvodu v současné době to necháváme trošku stranou, i když, jak jsem mi řekl, je to již ve finální fázi a jde o to, aby tento konkrétní návrh se stal součástí těch prováděcích opatření, které souvisejí eh, s touto legislativou. Takže v některých oblastech, a to se týká hlavně brzdění, kde víme, že členské státy mají určité obavy, které s tím souvisejí, hlavně u těch vysokorychlostních traktorů, tak tam opravdu naším záměrem je velice eh, rychle no, Mohl bych říct, že už to máme v zásuvce připravené. Eh, jsme skutečně už eh, u cílové rovinky, čili to se týká těch opatření, která se budou konkrétně zabývat brzděním. Kromě toho ale je potřeba mít na paměti, že u tohoto typu legislativy Jde hlavně o e, typové schvalování. I nadále tady platí, že máme e, různá, různá pravidla týkající se provozu na silnicích. To jsou věci, které e, mají ve své zodpovědnosti vnitrostátní orgány, ale naší výhodou bude to, že budeme mít racionálnější množinu odkazů, takže až vnitrostátní orgán se rozhodne nějakým způsobem modernizovat pravidla upravující provoz na silnicích, potom budou mít možnost se odkázat na celou řadu bezpečnostních ehm, opatření, která již existují. Pokud bych eh, <clears throat> v odpovědi na tuto připomínku <clears throat> měl říci, že eh, skutečně nám jde o to, abychom významným způsobem ovlivnili eh, bezpečnost na silnici, tak bych musel říci, že ta odpověď ne snad přímo, ale ne, je to je nepřímo tím, že vlastně navrhujeme odkazy na opatření a e, ustanovení, která mohou potom používat vnitrostátní orgány při přípravě této vnitrostátní legislativy. Na druhé straně je třeba říci, že harmonizujeme Ehm, celou tuto oblast eh, zemědělských a lesnických traktorů, které mohou jezdit po silnicích. I tady harmonizujeme tedy ty požadavky, které s tím souvisejí. Eh, opět to souvisí s různými eh, předpisy, včetně směrnice o strojních zařízeních. A tady se zabýváme i tou otázkou bezpečnosti silničního provozu. Ehm, jde nám ostatně o celkovou racionalizaci toho všeho tak abychom zcela měli zajištěno, že eh, můžeme vyjmout skutečně ty výrobky, o kterých dnes hovoříme z té směrnice o strojních zařízeních. Eh, na závěr si nechám tu otázku harmonogramu. Teď bych chtěl konkrétně reagovat na to eh, otázku týkající se náhradních dílů a servisních služeb, včetně údržby. Co se týče těch náhradních dílů, tady bych rád zdůraznil, že tento návrh pokud ostatní aspekty se výrazně přidržuje směrnice 2007 lomeno 46 či 36, což je legislativa pro typové schvalování automobilů. To znamená, máme dostatečné ujištění, že pokud je o náhradní díly, to řešení bude skutečně robustní, budou to pevná pravidla. Eh, pokud je o eh, informace o údržbě a opravách, eh, za prvé, ano, ta ustanovení jako taková nebyla řešena ve studii hodnocení dopadů. Hodnocení dopadů a také textace velké části tohoto návrhu proběhlo v roce 2009, respektive v letech 2008 a 2009 předtím, než se ta diskuse dále rozvinula obrat dalším směrem. Ale my jsme eh, využili příležitost, že se vede tato diskuse, abychom také toto řešili koherentně v legislativě o typovém schvalování. A dovolte, abych předem zdůraznil, že sice jsme se to snažili řešit koherentně, ale zároveň při plném vědomí eh, rozdílu, které existují, že totiž traktory nejsou osobní automobily, ani to nejsou motocykly, Toto je samozřejmě evidentní. Na jedné straně bych řekl, že e, těmi ustanoveními o informacích o údržbě a opravách se snažíme dosáhnout na jedné straně e, té správné vyváženosti mezi e, koherentním přístupem v typovém schvalování v celé EU, v příslušné legislativě, ať už jde o osobní automobily, těžká či lehká nákladní vozidla, autobusy, motocykly a rovněž traktory na jedné straně a na druhé straně specifičností toho kterého sektoru. A právě eh, protože jsme si byli vědomi specifičnosti daného odvětví, než jsme přistoupili k zapracování takovýchto ustanovení do návrhu, provedli jsme konzultaci se zainteresovanými subjekty, Vedli jsme také interní konzultaci, tedy připomínkovací řízení s jinými eh, odděleními komise, v tomto případě konkrétně s DG pro hospodářskou soutěž. Mezi zainteresovanými subjekty si vzpomínám, že byly například, a velice rád vám předám, eh, respektive předám panu Harbrovi, pokud jsem to správně poznamenal, vy jste požádal o konkrétní informaci v této věci pokud je o traktory, my samozřejmě jsme připraveni vám vyhovět a také jste žádal, abychom vyjasnili, jak jsme prováděli tu konzultaci, než jsme vypracovali daný návrh. Já bych um, u tohoto složitého tématu rád zmínil, že ano, jste na jedné distribuce a oprava traktorů a že ten systém, ten režim není stejný jako u automobilu. Jde o ještě složitější produkty v tomto případě, ale opět vzhledem k jejich složitosti eh, máme tam stále více elektronického vybavení, eh, které hraje klíčovou roli. Dále jde o oblast, kde opraven je daleko méně a jsou více specializované než u osobních automobilů. Ale na druhé straně ta situace je taková, a to vyplývá i z naší analýzy, že na jedné straně máme exkluzivní e, dílerství a opravny, ale také opravny, specializované opravny, které provádí opravy nejrůznějších značek traktorů. A my e, Tady chceme zajistit nic více a nic méně než to, že tyto opravny obdrží ty omezené, ale základní informace, které potřebují, eh, tak, aby měly optimální předpoklady pro provádění oprav těchto složitých produktů traktoru. Takže ještě jednou určitě eh, vám velice rádi tuto věc dále vysvětlíme. Eh, v informačním dokumentu, který jste si vyžádal. Také tam stručně načrtneme, jak eh, probíhaly konzultace, eh, protože je pravda, že toto není zmiňováno v hodnocení dopadu. Pokud jde o harmonogram, co se, co, co se, týče, co se týče harmonogramu, ten návrh vlastně vycházel eh, ze dvou předpokladů. Za prvé, a to už eh, je uvedeno v hodnocení dopadů, aby bylo dostatečné množství času, aby se eh, všechny zainteresované subjekty mohly přizpůsobit. A to, co jsem prohlásil na počátku svého druhého vstupu, nám nejde o obrovské změny v technických ustanoveních. Myslím, že ten předpokládaný eh, harmonogram je eh, nastaven dostatečně. Hodnotili jsme to i s ohledem na legislativu týkající se emisí a dali jsme v úvahu i stanovisko, že když se podíváme obecně na odvětví eh, traktorů, ještě s ohledem na další návrhy komise, které budou mít vliv na toto odvětví, ku příkladu eh, flexibilita v oblasti emisí a další, o kterém asi víte a které očekáváte, které se bude týkat především pod odvětví úzkých traktorů. Eh, myslíme, že ten harmonogram skutečně je nastaven koherentně a úměrně v návaznosti na požadavky právní úpravy i co se týče aktualizace schvalování typů, eh, která je zapotřebí v celé Evropské unii. Co se týče prováděcích opatření a eh, aktů v přenesené pravomoci, je jasné, že cílem je, aby do data, kdy tento návrh, který teď dnes začínáme analyzovat, tedy do data, kdy tento návrh bude platit, musíme mít e, i e, hotová prováděcí opatření v různých blocích v rámci aktů delegované nebo přenesené e, pravomoci a to bude jistě náročný úkol jak pro komisi, tak i pro ostatní instituce, aby v nějakém rozumném časovém horizontu dokázali dopracovat eh, ty aktiv přenesené pravomoci. A další práce je eh, vlastně zjednodušena vzhledem ke skutečnosti, že eh, mimo té výjimky týkající se brzd nijak zásadně do těch technických ustanovení zasahovat nebudeme a budeme těžit především ze zkušeností toho přístupu eh, mm, split level neboli eh, oddělených úrovní v, podobný, eh, v podobných aktech právní povahy, co se týče schvalování typů. Proto si myslím, že tady je ten navržený harmonogram adekvátní a uměrný. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, pane Matino, za tato dodatečná vysvětlení. Je to důležité, že jsme se vás mohli takto vyslechnout. Je to složité téma, které má velký význam pro bezpečnost evropských občanů. Já vám tady děkuji a dám ještě stručně slovo, předtím než je dám, než je dám našemu panu navrhovateli, dám ještě slovo panu Mandersovi, který je stínovým zpravodajem. Děkuji. Právě jsem se vrátil od holiče. Taková je moje omluva. Ne, dělám si legraci. Děkuji vám za návrh nařízení, spíše než více rozměrnic. Je škoda, že už odešel András. A ještě se tady. Protože eh, pro tuto oblast tedy se vypracovává nařízení. Myslím, že bychom tak měli postupovat i v jiných oblastech. Ale můj dotaz se týká bezpečnosti. Obvykle totiž u zemědělských a lesnických vozidel platí, že se požívají na venkově, kde jsou silnice dosti úzké. A já často vidím, že ta zařízení, ta vozidla jsou obrovská, protože chceme urychlit sklizeň a tak dále. A já bych se rád dotázal komise, zda provedla nějakou studii která se týká řidičských oprávnění pro tyto typy vozidel. Já sám žiju na, žiju na venkově, často těm řidičům je 16 let a řídí obrovský stroj, který je větší než autobus. Přitom na autobus musíte mít speciální řidičské oprávnění. A přitom pro vozidla na, přitom pro zemědělská a lesnická vozidla nic takového neexistuje. Mě by zajímala možnost eh, zavést eh, třeba v souvislosti s tímto nařízením nějaký evropský řidičský průkaz pro tyto typy obrovských vozidel, eh, která se provozují na úzkých silnicích, protože bezpečnost to je, to jsou světla, to jsou, eh, to jsou brzdy, ale všechno přece toto souvisí s řidičem. Pokud to řidič neumí ovládat, tak eh, tak to je všechno k ničemu. Takže mě by zajímalo, zda máme nějakou studii o tom, jak to vypadá v různých členských státech s řidičskými oprávněními, s minimálním, maximálním věkem řidiče u těchto obrovských strojů a dále zda by byla možnost cestou toto nařízení zavést eh, celoevropský řidičský průkaz pro zemědělské lesnické, eh, zemědělská lesnická vozidla. Eh, no, veda, to máme podnět pro diskusi, která eh, určitě zainteresuje celý Evropský parlament. A nyní dávám slova Antoniovi pro jeho závěrečné vystoupení. Děkuji. Mm, ano, to je problém, který je třeba řešit, protože je pravdou, že celá ta otázka bezpečnosti těch zemědělských strojů ty se neprovozují jen na polích, ty se eh, provozují i na normálních asfaltových silnicích. Takže já děkuji za eh, vaši odpověď. Myslím, že teď můžeme začít společně pracovat na co možná nejkoncensuálnějším přístupu v oblasti evropského schválení typu na rozdíl od vnitrostátního typového schválení, eh, vzít, v ohled, vzít také ohled na malé a střední podniky a eh, také to, co se děje na celoevropské úrovni a na dění v členských státech. Doufám, že se nám také podaří vyřešit otázku náhradních dílů. To je problém, který je třeba detailněji řešit. Myslím, že budeme mít prostor pro nalezení schody a já chci poděkovat komisi za její otevřený přístup. Děkuji. Děkuji, Antonio. A nyní se dovolím sdělit vám časový rámec, který je provizorní, takže nebudeme informovat členy výboru. Přejete si jej znát, když je teprve provizorní? Ne, dobrá. Takže se podíváme dále. A nyní nás čeká úplně jiné téma, ovšem velmi důležité, protože jde o něco, co navazuje na výsledek naší několikaleté práce. Podíváme se na směrnici o službách. A já dám slovo naší zpravodajce, paní Gebhartové. Děkuji, paní předsedající. Děkuji za vaše milá slova. Směrnice o službách eh, v příštích letech eh, se jistě eh, nám bude na stůl vracet opakovaně, protože se jedná o jeden z nejdůležitějších právních textů a i v našem výboru jsme se rozhodli, když se chystá nějaká důležitá Eh, legislativa, abychom eh, tedy se tomu věnovali, abychom také eh, sledovali její provádění a její dopady a jakým způsobem je možné pracovat dál na zlepšování. A co se týče Eh, směrnic o službách. Tady jsme Evropské komisi už také odevzdali některé kontrolní zprávy, aby eh, byla informována o tom, jakým způsobem ta eh, směrnice funguje a kdy a proč bude potřeba eventuálně přistoupit k novelizaci. Ehm, ta moje zpráva nesmí vzbuzovat žádné přemrštěné naděje, protože členské státy Eh, z části tu eh, směrnici o službách eh, provedly se spožděním, některé s obrovským spožděním a tady na to je potřeba podívat velmi kriticky, protože to omezuje možnost hodnotit ty dopady. V mezidobí jsem byla tázána z různých stran i ze stran novinářů, kolik třeba pracovních míst se podařilo díky této díky této eh, směrnici vytvořit. Panu Švábovi v tašce asi eh, brečí mobil jako malé dítě. Eh, pan Šváb se omlouvá. Je to hezké, jestli jste si tam nahrál hlas svého dítěte, to je opravdu velmi sympatické. Takže byla položena otázka, eh, jestli ta směrnice přispěla eh, k vytvoření pracovních eh, příležitostí. Na tu otázku neznám odpověď, protože ty údaje prostě ještě nejsou k dispozici. Já jsem se především zabývala prováděním té směrnice v členských státech, ne tolik dopady toho provádění, protože na to nebyl ještě dostatek času. Mm ta zpráva eh, komise se týká eh, někdy z jara. Co se týče eh, sjednocení, tady jsem se zaměřila především na čtyři body. A hned také předem děkuji stínovým zpravodajům, kteří mi také už předem dali své komentáře a hned jsem se pokusila je do zprávy zapracovat, abych ukázala, že tady eh, nejde o to eh, se vrátit k té staré politické debatě, ale skutečně se zaměřit na eh, provádění té směrnice. Jeden bod, o kterém jsme hovořili, je hodnocení té směrnice, kde jde také o to, jak probíhá vlastně screening v členských státech, jak se provádí. To je jeden z důležitých bodů, které bylo potřeba eh, dohodnout předem, protože z té směrnice vyplývá právo členského státu, kde se služba eh, poskytuje, je potřeba eh, respektovat pracovní právo tohoto státu a že je třeba velmi podrobně zkoumat, jestli ehm, ta platná pravidla odpovídají tedy ochraně životního prostředí, ochraně pracovního práva a tak dále, anebo jestli nejsou zneužívána k protekcionistickým opatřením, protože ta samozřejmě je třeba odstraňovat. A členské státy také sami a to je debata, kterou eh, jsme měli i eh, v rámci zprávy paní Vazgeberové. ty eh, členské státy měly za úkol provádět vzájemné hodnocení a zkoumat, jak tedy to provádění probíhá. Je tedy docela zajímavé, že teď v té politické diskuzi to běží úplně obráceně, protože si pamatuju, že kdysi mi bylo řečeno, že toto vzájemné hodnocení je Eh, velice těžkopádná a byrokratická činnost a že ji navrhla komise a že na můj eh, návrh parlament část tohoto Eh, eh, této činnosti vyškrtl a teď to tam eh, vlastně ministerstva zase přidala. Já jsem teď změnila názor, co se týče této otázky. Vidím, že pan Šváb přikivuje, takže také zřejmě změnil názor, co se týče této otázky. Teď si myslím, že skutečně jde o prostředek, kde pomocí korelačních tabulek můžeme zkoumat, co se tedy opravdu udělalo a jestli to poskytování služeb se poskytuje transparentně, jestli probíhá transparentně a to je důležité. V této souvislosti je důležité, já to nebudu všechno číst, je to, o čem se opakovaně hovoří v našem výboru, je fakt, že e, vlastně jsou velké potíže ve, při e, vzájemném uznávání Eh, kvalifikace. A to je překážkou tedy volného pohybu služeb v rámci Evropské unie a my jako parlament a také Evropská komise také eh, se do toho vložila, eh, aby evropské tedy profesní karty nebo průkazy, že se o nich musí hovořit protože ty nejsou eh, obsahem té eh, směrnice o službách. My jsme tehdy jasně řekli, že tyto otázky by se eh, do směrnice dostat neměly, ale samozřejmě mají dopad a během toho hodnocení to vyplynulo najevo, že je tomu se potřeba ještě podrobněji věnovat. Celý ten proces hodnocení je v, těch, v každém členském státě pojednán hodně odlišně. Někde eh, je to čistě administrativní záležitost. V jiných členských státech se to řešilo i na politické úrovni. To je podle mě správnější, protože si myslím, že to obsahuje i velice silný politický prvek a je veliký rozdíl, jestli ty zainteresované subjekty byly eh, tedy zapojeny do, tohoto, eh, do této oblasti a jestli třeba také byli osloveni eh, zástupci zaměstnanců a eh, lidé, kteří se zabývají ochranou eh, zaměstnanců a dodržováním pracovního práva. Takže v těchto členských státech se to řešilo podrobněji a lépe. Další bod se týká jednotných kontaktních bodů a to je věc, o níž se domnívám, že patří eh, k nejdůležitějším eh, tématům směrnice o službách. A to proto, že eh, ta jednotná kontaktní místa poskytují poskytovatelům služeb nezbytné služby, které jim umožňují poskytovat služby v zahraničí. Tady je třeba říci, že existuje několik členských států, které vypracovaly velmi dobré návrhy, jak mají vypadat ta jednotná kontaktní místa, kde se poskytují tedy e, velice široké informace, ale také hned e, konkrétní hmatatelná pomoc pro poskytovatele e, služeb co se týče těch nezbytných opatření. To znamená, že vlastně poskytovatelé služeb fungují po, pro jiné poskytovatelé služeb. A funguje to po internetu. Především jiné e, státy se k tomu e, postavili poněkud spíše zdrženlivě. Ta jednotná kontaktní místa jsou omezena na pouze poskytování informací a pak e, takových jednotlivých kontaktních míst existuje velmi mnoho a to ale nezlehčuje situaci pro poskytovatele služeb, aby našel to správné kontaktní místo a to je další otázka, na kterou se musíme podívat velice podrobně, abychom mohli třeba přijít s nějakými pozměňovacími zlepšovacími návrhy. Další důležitá otázka, v jakých jazycích se ty informace mají poskytovat. A tady jsem vděčná velice eh, eh, paní Hanzlíkové a dalším kolegům, kteří mi poskytli určité signály, kterých se budeme eh, držet. To, že se informace poskytují tedy v rodné řeči toho konkrétního státu, to je správné, ale bylo by dobré ty informace poskytovat i v dalších jazycích. Řekla bych, že nej, smysluplnější by bylo poskytovat tedy eh, ty eh, rady v jazycích sousedních států, to znamená eh, na severu Německa i v polštině a v Německu, na jihu Německa třeba ve francouzštině a podobně. To si myslím, že by bylo velice smysluplné, velice rozumné. A když nějaký finský poskytovatel služeb chce fungovat v Řecku, bylo by dobré, aby eh, mu byly informace poskytnuty i v jiném jazyce než jenom řecky. Takže to jsou takové otázky, které v této souvislosti jsou důležité. A v té souvislosti musím říct ještě jednu věc. Je mi velice líto, že eh, můj tehdejší návrh, že by na evropské úrovni mělo vzniknout nějaké koordinační místo pro ta jednotná kontaktní místa, že ten návrh nebyl přijat ani v Evropském parlamentu, ani ehm, Evropská komise jej neschválila. Bývalo by to bylo dobré, takové koordinační místo a možná, že komise v rámci eh, té zprávy, která se vypracovává, by se mohla znovu zamyslet nad tím, které nástroje by se mohly poskytnout aby bylo i na vnitrostátní úrovni eh, tedy jasnější, kam jako poskytovatel služeb se mám eh, obrátit, když chci poskytovat zahraničí služby. Právě když ta právní úprava v tom eh, jiném státě, kde chci fungovat, je odlišná. A co se týče správní spolupráce, ta je v této souvislosti také významná protože jde o e, oblasti poskytovatelů služeb, e, které se také dotýkají otázek bezpečnosti práce, e, tam, kde jsou zapotřebí různá povolovací řízení. Tady je zapotřebí zajistit rychlejší a lepší spolupráci mezi jednotlivými státy. Existuje systém IMI, který je v této souvislosti důležitý a je potřeba vychovat odborníky v tomto systému a důležitá je i otázka, aby eh, úředníci v členských státech byli odpovídajícím způsobem vyškoleni tak, aby tyto nástroje dokázali také dobře využívat, aby je také mohli potom poskytovatelé služeb Eh, využívat. A eh, ta čtvrtá, poslední oblast, které se v návrhu eh, věnuji, je tedy oblast působnosti té směrnice. V různých státech se vedly debaty, a to v nejrůznějších směrech, co se týče působnosti této směrnice. Jde ku příkladu, a uvedu dva příklady, ku příkladu ve Francii eh, se hovořilo o otázce, eh, jak vlastně vylučovat ty různé sociální služby, protože eh, my jsme uvedli, že když ty služby jsou vlastně povinné, tak ze směrnice jsou automaticky vyloučeny, ale tak toto ve Francii také vyřešili a v Polsku se hovořilo o tom, jestli vlastně by se do působnosti Eh, směrnice nemohlo dostat ještě více služeb. A pro Polsko je to politické rozhodnutí, jestli tedy to učiní, to je na odpovědnosti každého členského eh, státu, protože tato směrnice vlastně představuje minimální požadavky. Není tedy eh, zakázáno, aby nějaký členský stát pod tu směrnici vstáhnul i další služby mimo ty, které jsou ve směrnici uvedeny, ale pro ostatní státy by toto neměl být eh, problém. Asi řeknete, že eh, jste toto všechno v textu, který jsem předložila, nenalezli a to je pravda, protože eh, já vlastně vzhledem k tomu omezenému počtu znaků jsem se musela držet hodně zpátky, počítám ještě s pozměňovacími návrhy, které tam budu chtít zapracovat. Existuje jedno téma, o němž jsem ještě Eh, nevyjádřila, ale vím, že během eh, nedávných debat, které jsem vedla eh, se stínovými zpravodaji, mu byla připisována značná důležitost a já se chci ještě jednou zeptat, jestli bychom tam tento bod měli zapracovat nebo ne. Já bych byla pro, ale chci se ještě jednou ujistit, abychom byli jednotní v tomto směru. U té v té směrnici o službách, všechno, co se týká eh, daňového práva a finančního práva, to všechno bylo vzato pryč, vyloučeno z působnosti té směrnice. A tak to chtěla komise, rada i parlament, protože ty otázky jsou příliš komplikované. Ale ukázalo se eh, během těch debat, i eh, se stínovými zpravodaji, ale i s jednotlivci, kteří spolupracují s těmi jednotnými kontaktními místy, že je to ovšem problém, o kterém se předem vlastně eh, neuvažovalo, že ti poskytovatelé služeb chtějí také informace o daňovém právu, o DPH, o sociálním pojištění a tak dále, že je veliká škoda, že informace tohoto druhu se na jednotných kontaktních místech neposkytuje. A to jsem slyšela z mnoha stran, nejenom od stínových zpravodajů, ale i od jiných lidí, kteří eh, to říkají, že by to bývalo bylo eh, dobré, že se to do té směrnice mělo dostat. A já si myslím, že je to opravdu důležitá otázka. Já bych eh, se ráda této otázce eh, věnovala alespoň eh, v tom smyslu, že bychom tedy adresovali žádost na komisi, aby se zamyslela nad tím, jakým způsobem by bylo možné tyto otázky řešit. Protože když poskytovatel služeb přijde na jednotné kontaktní místo a dozví se z, z řady odvětví, Eh, úplně všechno, ale ne o pracovním právu, o sociálním eh, zabezpečení, o DPH, o dalších otázkách zdanění, které kterými se musí řídit, také aby eh, se zamezilo dvojímu zdanění. I to je důležité téma. To je opravdu taková mezera, která existuje v té Eh, směrnici o službách a je to škoda. Samozřejmě tehdy, když se eh, připravovala, tak byla řada sporných bodů a nechtěli jsme tam přidávat ještě potenciálně další rozbušku v tomto směru. Tím tedy uzavřu a v celé té diskusi, kterou máme s SMA, o, o tom budeme ještě hovořit, jak vlastně eh, náložíme vůbec otázkami daňového práva v Evropské unie a tato otázka vlastně v této souvislosti by měla padnout. Tím nemyslím, že by nezbytně se do té zprávy měla dostat, ale perspektivně o ní bude třeba hovořit a tím teď dám slovo stínovým zpravodajům. Děkuji. Merci, Evelyn. Oui, je crois que tu as... Děkuji, Evelyn. Myslím, že v závěru svého vystoupení se nastolila zásadní otázka a vzhledem k tomu, že tu máme komisi, vítám tady zástupce komise, eh, možná se nám pokusí na to zodpovědět. Je to tedy diskuse, která se vede už mnoho let, ale třeba je není zrychlit, protože zároveň s krizí, a to je možná i pozitivní dopad, dochází i k určitému Eh, vývoji eh, v našich eh, myslích, určitému posunu v našich myslích. Takže dávám slovo stínové zpravodajce ZPP. E děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla poblahopřát paní zpravodajce. Myslím, že to je velice koherentní a velice komplexní zpráva, která zdůrazňuje ty nejdůležitější prvky, které souvisejí s prováděním této směrnice o službách. Mám eh, jednu kritickou připomínku, ta se týká bodu 18. O tom jsme ostatně hovořili, když jsme se eh, setkali se stínovými zpravodaji. Eh, vy u tohoto bodu poznamenáváte, že v některých členských státech skutečně existují problémy Eh, co se týče definice výjimek, jestliže hovoříme například o zdravotních službách nebo sociálních službách, jak bych to řekla? Já jsem zatím nenašla žádné potvrzení tohoto eh, prohlášení. Já jsem hovořila se, s různými službami Evropské komise, také Eh, jsem eh, prostudovala celou řadu dokumentů, které s tím souvisejí, čili toto je do určité míry prohlášení, které mi dělá starosti. A vracíme se tím k diskusi, která v současné době probíhá v rámci Evropského fóra. A myslím si, že se to vrátí ostatně i do našeho výboru, až budeme hovořit o budoucnosti eh, směrnice o službách eh, obecného zájmu. Myslím si, že o této otázce budeme mít příležitost eh, znovu hovořit. Co se týče dalších eh, částí tohoto dokumentu, já skutečně nemám absolutně žádnou kritickou připomínku, přesně jak vy jste to přesně jak jsem to již říkala, ostatně jak to říkáte i vy, paní Gebhardtová, tady jste odvedla eh, vynikající práci, přesto bych byla ráda, kdybychom ještě rozšířili tuto zprávu o další oblasti. Eh, v tom informačním dokumentu eh, mi dělal trošičku starosti to, co jste tam říkal o, to, o tom povolacím režimu, kde v některých případech eh, v podstatě to vůbec nebylo vyřešeno. Ve čtvrtém bodě paní Gebhardová hovoří o tom, že členské státy stále ještě mohou používat svůj vlastní systém a trvat si na svých vlastních požadavcích. To já nespochybňuji ostatně, ale moje otázka je, taková, že tam, kde dojde k revizi tohoto eh, povolovacího režimu, tam, kde to vedlo eh, k odstranění nebo eh, novelizaci takových systémů, které jsou diskriminační ve svém charakteru a nebo nejsou dostatečně proporcionální proto bych ráda o těchto věcech dále hovořila. Co se týče těch míst, Eh, jednotného kontaktu. Tady si myslím, že eh, souhlasím také s tím, co řekla paní Kephartová. Tady je jedna věc, kterou snad bychom mohli více zdůraznit, a sice, že tato jednotná kontaktní místa by měla být eh, dále rozvíjena a to ve všech členských státech. Nejde o to, aby byly pouze vytvořena a potom zkrátka, aby se to nechalo, jak to je. Měla by být Eh, měla by se stále rozvíjet tak, aby se z nich stala skutečná centra, tak jak vy je ostatně popisujete, měly by být velice eh, vstřícná k potřebám uživatelů a měla by být také zajímavá pro uživatele. Co se týče spolupráce, to je věc naprosto zásadní, eh, protože bez administrativní spolupráce tato směrnice zkrátka nemůže fungovat tak, jak by. Podle mého názoru tato směrnice ale by neměla být aplikována pouze eh, mezi eh, Evropskou komisí a vnitrostátními orgány. Tato spolupráce by se měla posilovat na všech úrovních, na místní, regionální i eh, národní úrovni a pokud se nám podaří posílit tuto spolupráci, potom všechno ostatní bude také úspěšné. Bod 9, vy hovoříte o té mm, otázce vzájemného hodnocení. Tady si myslím, že možná je předčasné, eh, nebo vy říkáte, že by bylo předčasné vyhodnocovat celý ten systém. Kromě toho se zmiňujete také o tom, že tato vzájemná že toto vzájemné hodnocení by znamenalo další ehm, zátěž pro ty administrativní uh, Eh, složky. Já s tím nesouhlasím úplně. Hovořila jsem eh, s příslušnými eh, orgány v Polsku a ty mi řekli, že pro ně je to skutečně obrovský úkol, mají-li provádět tato hodnocení sami. A na druhé straně řekli, že ta, ten, ta zkušenost tím byla velice pozitivní. Oni sami použili to anglické slovo exercise, čili že to cvičení, vlastně cvičení, které se zúčastnili v souvislosti s tímto vzájemným hodnocením, tak jim to dalo vlastně možnost podívat se na to, co se děje v jiných členských státech, mohli se z toho poučit a oni to považují za velkou příležitost eh, pro lepší pochopení eh, eh, situace v jednotlivých členských státech. Další věc, o které budeme také asi v budoucnosti hovořit, je otázka fiskální. Tím bych asi skončila. Myslím si, že bychom možná měli si objednat studii na e, téma, jaká jsou očekávání v souvislosti s touto směrnicí v jednotlivých členských státech, eh, ale chtěla bych ještě na závěr pogratulovat eh, Evelyn. Je to skutečně skvělá práce a je to výborný, výborné východisko pro další práci. Děkuji, nyní dám slovo stínovému zpravodaji Alde, panu Lokegardovi. Prosím. Thank you, chair. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji mnohokrát paní Gebhartové za konstruktivní schůzi se stínovými zpravodaji minulý týden. Myslím, že většina mých připomínek byla zapracována do vašeho návrhu zprávy. Já vám za to děkuji. Ehm, také, jak jsem už řekl minulý týden, je to vyvážený návrh zprávy, kvalitní návrh. Domnívám se, že je dobré, že se zaměřujete na implementaci a ne tolik na ta tradičně citlivá témata z minulosti. To si myslím, že je určitě dobré východisko. Eh, jak jste správně uvedla, paní Gavardová, eh, a já to chci také zdůraznit, že ta směrnice o službách se zatím ještě plně neprovádí. A to je samozřejmě nepřijatelný stav. Stále méně jak 20 členských států eh, má, tedy provádí úplně tu směrnici a řada členských států ještě nezavedla to jediné kontaktní místo. Je třeba tady jim šlapat na paty a nutit je, aby to všechno zavedli. Dovolte, abych podrobněji rozebral tři body obsažené v návrhu zprávy. První věc, už to zaznělo mnohokrát, to jediné kontaktní místo, je třeba zúraznit i jazykový problém, je třeba toto řešit. Jsem rád, že i vy to berete vážně a zdůrazňujete tento aspekt ve svém návrhu zprávy. Eh, další aspekt eh, jednotného kontaktního místa se týká mm, příz, příznivosti pro uživatele. To je třeba zlepšit podle mého. Dnes eh, například u elektronického podpisu je velice obtížné, je to těžko proveditelné v členských státech a je to téměř nemožné provádět přeshraničně. Některé členské státy stále ještě trvají na tom, aby se používal jejich vlastní vnitrostátní elektronický podpis, což vlastně znamená, že to je potom pro eh, cizí státní příslušníky prakticky nepoužitelné. Eh, v praxi, pokud eh, například chcete elektronicky podepsat nějaký formulář, když chcete pracovat v Itálii, tak v podstatě je třeba jet do Říma, tam si vyzvednout eh, formulář, vyplnit a potom můžete používat italský elektronický podpis. Tak toto je jistě třeba řešit eh, v přeshraničním aspektu. Další věc je ta, že elektronický podpis by se neměl požadovat u všech poskytovatelů služeb u toho jednotného kontaktního místa, zatímco v některých členských státech taková praxe dnes je. Eh, já vím, že členské státy mají podle směrnice provést eh, hodnocení rizik spojených eh, s používáním elektronického podpisu a členské státy se tímto pokynem neřídí. To bychom také měli ve zprávě zdůraznit. Další věc, nevím, zda je to možné, ale mně, se, mně by se zdálo dosti logické, abychom požadovali jediný jednotný elektronický podpis pro celou Unii Nevím, zda je to možné, zda je to proveditelné. Je to možná i dotaz přímo na komisi, ale domnívám se, že by to snad mělo být proveditelné. V každém případě by to vyřešilo celou řadu těchto problémů, které jsem právě zmiňoval. Takže bylo by něco takového možné? A pak um, paní Gebardová o tom hovořila, um, rozsah celého toho úkolu, který před námi stojí, musíme být obezřetní, protože je to citlivá věc, ale eh, například registrační eh, číslo pro daň eh, z přidané hodnoty, které potřebujete, než se můžete pustit do podnikání, to je jedna z věcí, které by mohlo řešit to jednotné kontaktní místo. To říkám já jako liberál, mně by to dávalo smysl, to by tady také byla, to by také byl jeden podnět ode mne. Tolik tedy k jednotným kontaktním místům. Pokud jde o vzájemnou spolupráci, souhlasím, že potřebujeme lepší proškolování státních úředníků na všech úrovních, eh, lépe proškolené pracovníky, tak aby se zlepšila implementace směrnice. To určitě. A pak ještě do třetice a na závěr diskuse o odstavci, o tom známém odstavci 18, o rozsahu provádění. Minulý týden jsme o tom hovořili. Pro nás by to také mohlo představovat problém. Upřímně řečeno, ještě se nejsem zcela jist, o čem to vlastně je. Možná, možná by nám to paní Gepard mohla trošku lépe, lépe vysvětlit. Takže o to bych poprosil a to je ode mne vše. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo stínový zpravodaj za zelené pan Kamfan. Dobrý den, dámy a pánové. Obrať, obrátím se přímo na Evelyn a dotčené stínové zpravodaje. Jistě vás nepřekvapí, co řeknu, protože už jsme měli pracovní zkusku k této věci. Já jsem si zaznamenal vaše názory a takto budeme jistě dále pokračovat, až se dobereme nějakých kompromisů. Uh, První věc, kterou chci říct, po té, co jsem si přečetla návrh zprávy, je, že ta zpráva zapadá do kontextu Single Market Act, zákona na největším trhu, a tam jsou dvě novinky u tohoto zákona. Jednak to, že eh, dotvoření jednotného vnitřního trhu přinese pan komisař Barně, hovoří myslím o čtyřech eh, zdrojích růstu. Eh, ve směrnici o službách máme hodně čísel eh, v bodech odůvodnění, to přinese růst, přinese pracovní místa. Určitě ještě příliš brzy na to to vyhodnotit nebo tvrdit opak, ale také příliš brzy na to používat stejné argumenty, že tedy nutně nutně to vytvoří růst a pracovní místa, protože to dnes nikdo není schopen vyhodnotit máme ještě příliš eh, malý odstup a vidíme, že tady jsou i jiné eh, věci, které eh, do toho vstupují, makroekonomické faktory a to pracovní místa je možná spíše druhotná záležitost u směrnice o službách. Takže myslím, že parlament by měl být obezřetný, pokud je o cíle a čísla, která tam bude uvádět. Jak o směrnice o službách, tak o Single Market Act a vaše zpráva zapadá do tohoto kontextu. Eh, druhá věc, která také no, souvisí se Single Market Act, je to eh, otázka vzájemného hodnocení. Eh, u toho Single Market Act je jednoznačně stanoveno, že vzájemné hodnocení, které bylo zavedeno směrnicí o službách, se, jak se osvědčilo. Mm, vy říkáte, že je příliš brzy na to, to hodnotit. Možná bychom mohli posílit tuto, tuto fázi, jak mohla, právě proto, že komise tvrdí, že už se to osvědčilo. Já si myslím, že to zatím nevíme, ne, že bych to chtěl nějak tady rozporovat, ale myslím, že to prostě zatím nejsme schopni říci, že na to ještě příliš brzy. Abych vás eh, poprosil, abyste tam trošku zesílila ten, ten odstup ve své zprávě od tohoto hodnocení komise. Uh, tohoto stanoviska komise. Pokud je o služby ve všeobecném zájmu, nemá smysl tady znovu zahávat tu diskusi. Já samozřejmě chápu i vaše eh, politické a taktické důvody eh, pro ty konkrétní formulace, které jste zvolila, protože je to potenciálně velmi, velmi sporné téma u nás v parlamentu. Eh, konec konců dalším bodem na pořadu dnes jsou právě sociální služby ve všeobecném zájmu. A je pravda, že vedeme intenzivně dialog s komisí a s belgickým předsednictvím, jak využít nové možnosti, které zakládá Lisabonská smlouva. Možná byste tady do návrhu zprávy měla uvést eh, jednu větu, která by zmiňovala eh, nový či revizi právního rámce podle nyní Lisabonské smlouvy. Dále zmiňovala jste fiskální oblast, eh, jaké informace se mají poskytovat já jsem to nenalezl v té písemné verzi zprávy a přitom si myslím, že to je velice důležité téma. A, takže pokud bychom měli tedy tam, tam nalézt místo také pro toto důležité téma, tak možná bychom mohli zkrátit třeba ten odstavec či ten bod věnovaný jednotnému kontaktnímu místu, aby zbylo místo i na, toto, na tuto důležitou otázku, abych s tím rozhodně souhlasil. Děkuji, Evelyn za chvíli zareaguje. Já vás budu muset opustit, takže e, předám, e, pře, přenechám své místo kolegyni. E, pokud dovolíte, já bych si dovolila vyjádřit souhlas s vámi v té věci, že ještě příliš brzy na to něco hodnotit. Jde tady také o důvěryhodnost parlamentu. Pane Trianta Filides, chcete se vzít slovo místo paní Svensonové, která je stínovou zpravodajkou za, vaši, za váš poslanecký klub? Ne. Dobrá, takže slovo má nyní pan Mendres, prosím. Thank you, chair. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Já bych také chtěl poblahopřát Evelyn, protože si myslím, že to je velice vyrovnaná a možná, že to je ještě důležitá taková uvolněná zpráva, protože když jsme o této věci hovořili před několika lety, tak ty diskuse byly mimořádně emocionální, také jsme e, o některé věci se dost hádali, protože e, my, a tím nemyslím jenom nás parlament, ale i e, radu, my jsme se všichni báli toho, co přinese budoucnost. My jsme si dělali tenkrát starosti o tom, co udělají polští instalatéři s Evropou. Přitom nic takového se nestalo, všichni se uvolnili, dokonce i francouzský velvyslanec už je uvolněný, i on předložil zprávu. A myslím si, že to vzájemné hodnocení ze strany členských států je velice dobrá věc, protože to v podstatě odráží to, co se děje v jednotlivých státech a dokonce i francouzský velvyslanec skutečně e, e, řekl, že je velice rád, že vznikají ta místa jednotného kontaktu a tak dále. Eh, zdůraznil, že to znamená, že eh, se můžeme zbavit určitých administrativních zátěží, protože teď se zaměřujeme na své vlastní systémy a uvědomujeme si, že eh, velice často tyto systémy představují obrovskou zátěž, dokonce i pro francouzské firmy. Čili tento velvyslanec byl mimořádně pozitivní ve, v hodnocení této směrnice o službách. Nicméně bych chtěl říci, že protože jsem tady slyšel eh, připomínky týkající se finančních dopadů a daňových otázek. To jsou pochopitelně věci strašně důležité, které také souvisejí s těmi přeshraničními službami. Takže eh, já podporuji tyto věci. Také evropský elektronický podpis by měl být další možností protože v rámci vnitřního trhu bychom možná se měli pokusit eh, jít ještě dál, dokonce bychom mohli mít evropské číslo DPH, eh, protože potom bychom nemuseli se obracet na vnitrostátní systémy, protože DPH vlastně už je taková evropská záležitost, takže to je další možnost. Já teď nechci otvírat další pandořinu skřínku, ale možná, že teď, když jsme v té uvolněnější atmosféře, kdy eh, vlastně jsme v období té budoucnosti, o které jsme před třemi lety hovořili, tak možná, že nastala doba, kdybychom mohli odstranit ty výjimky, tak aby každému bylo jasné, že eh, si může položit jasně otázku, nebo jasně si může odpovědět na otázku, které služby jsou z toho vyčleněny, ale možná, že bychom tyto výjimky mohli úplně um, odstranit i když eh, existují určité výjimky v, té, v tom vlastním eh, rozsahu. Takže bychom se mohli zamyslet nad tím, které tyto výjimky bychom mohli odstranit, protože už nejsou nutné, protože už eh, nejsme pod tlakem strachu, že to ohrozí naše vnitrostátní systémy. Čili možná, že by byl docela dobrý nápad se zamyslet nad tím. Já osobně bych chtěl pouze konstatovat, že ten návrh samotně byl mimořádně dobrý. Monsieur Manders vient de relancer un débat. Pan Manders tady oživil diskusi, která by mohla být poměrně vznětlivá a nebezpečná. Já vás budu muset opustit, eh, ještě než dám slovo paní Rile, předám eh, předsednictví kolegyně. myslím, že nejde ani tak o výjimku, ale spíš o diferenciaci, protože my jsme uh, Eh, nech, vlastně eh, se bavili o eh, službách komerčních a službách veřejných a, a to rozdělení trvá. Komise si toho moc nevšimla a proto přetrvávají ty rozdíly. Ale já jsem se přihlásila z jiného důvodu. Mně jde o screening. Eh, v regionálním výboru a zde také, když tady byl komisař Barnier, jsme hovořili o screeningu a eh, v tom provádění jednotlivých členských států se vyskytují problémy. Ku příkladu v Německu se screening provádí příliš podrobně, všechny obce, přes 12 tisíc obcí jsou vyzvány, eh, aby vlastně eh, poskytly informace o každém hřbitově, o eh, osvětlení ulic a tak dále. To si myslím, že je vlastně nadměrná byrokratická námaha a přitom to jde v protisměru toho, o co nám šlo, odstranit byrokracii. Myslím, že to je pro eh, vnitřní trh úplně irrelevantní, protože je celkem eh, jedno, jaké pohřební eh, pravi, jaká pohřební pravidla platí v té které obci. A myslím, že i to všechny frakce ve výboru Regi odsouhlasily, že je potřeba říci, o co v tom screeningu má jít. Ah, Děkuji. A teď máme komisi paní Maria Martin. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, paní předsedající. I já, podobně jako stínový zpravodajové, chci nejprve poblahopřát paní zpravodajce za velice konkrétní zprávu, která vyrůstá eh, z podrobného hodnocení směrnice o službách. Vidíme, že zpravodajka i nadále sehrává svou úlohu, kterou hrála během vyjednávání, že se obrací na různé frakce o podporu a to je velice důležité pro fungování vnitřního trhu. Existuje řada otázek, které tady padly a já je rychle proběhnu a budu se snažit odpovědět. Co se týče prvního bodu, o němž hovořila zpravodajka i stínový zpravodajové, který se týká vzájemného hodnocení a jestli vzájemné hodnocení je úspěšné jako takové nebo ne. Nejprve je potřeba tuto otázku položit členským státům. E, pro ně e, to byla jedinečná příležitost, aby vzájemně hovořili, místo toho, aby o tom hovořili s komisí, eh, a to je nebezpečné, protože komise může zažalovat u Evropského soudního dvora, mohou eh, vzájemně eh, diskutovat o tom, jaká pravidla zavádějí a proč je zavádějí. A to je důležité, protože tady členské státy vlastně spolupracovaly v takových skupinách, zhlucích a bylo vidět, že i vlastně typicky spolupracují eh, různí zpravodajové i noví zpravodaje z některých zemích, typicky z Německa, z Polska, z Dánska a bylo velice zajímavé vidět, že se třeba německá eh, administrativa ptá dánské administrativy, jaké potíže má třeba s některými poskytovateli služeb, když eh, se tam chtějí u nich usadit, anebo opačně spatřujeme v tom nástroj, který eh, poskytuje důkazy pro různá politická řešení a také posiluje spolupráci mezi členskými státy. To není možné podceňovat. To neznamená, že eh, teď eh, musíme používat vzájemné hodnocení na úplně všechno. To v žádném případě. Vždy je potřeba zhodnotit, jestli vzájemné hodnocení je Eh, případné pro každou situaci. Jednotná kontaktní místa. To je je důležité mít tedy podporu parlamentu, aby byl vyvíjen tlak na členské státy, aby tedy pracovali, protože jedním z největších úspěchů té směrnice jsou právě tato jednotná kontaktní místa. Komise spolupracuje s členskými státy na dopracování eh, těchto jednotných kontaktních míst a na jejich rozvoji eh, během doby, protože to není něco, co by se udělalo automaticky. Eh, je potřeba, aby se členské státy zapojily a poskytly uživatelsky přívětivé prostředí. Často hovoříme o první a druhé generaci těchto jednotných kontaktních míst a my vyvíjeme tlak na těch pět členských států, které ještě nezavedly jednotná kontaktní místa paní zpravodajka hovořila i o potřebě koordinovat členské státy a byl tady požadavek na komisi v tomto směru. My se o to snažíme. Prakticky spolupracujeme členský státy, eh, se členskými státy na společném logu, na definování, určení tedy eh, Eh, jednotných kontaktních míst máme takovou bránu, takzvané Jugo, eh, která slouží k nalezení těchto jednotných kontaktních míst, ale momentálně je velice důležité to, že nebereme zodpovědnost rukou členských států, protože je na nich, aby toto zvládli. To jsou střediska elektronické vlády na vnitrostátní úrovni, je potřeba, aby si toto vzali členské státy na zodpovědnost, protože jenom oni vědí, jestli budou vyžadovat povolení eh, od firmy, která eh, poskytuje služby eh, čištění a úklidu, a nebo povolení pro restauraci, která si chce otevřít terasu nebo zahrádku. To se nemá řešit na evropské úrovni, to by bylo plítván časem a penězi daňových poplatníků. To je možné zvládnout na vnitrostátní úrovni a je dobré to i koordinovat a informovat o tom poskytovatele služeb. Další otázka, která zde padla, se týká informací eh, o otázkách, eh, kterými se eh, směrnice nezabývá. Ku příkladu DPH. Máte pravdu, jedná se o naprosto základní informaci. Mnoho podniků vůbec nemůže eh, začít fungovat v řadě členských států bez čísla DPH, takže je rozumné chtít informace a i eh, informace o eh, čísle DPH přes jednotná kontaktní místa. Podle názoru komise a členské státy s tím souhlasí, je potřeba postupovat pragmaticky, aby se zajistilo, že tyto informace budou jednotná kontaktní místa také poskytovat. Já se nechci pouštět rozhodně do debat o tom, jestli by se to mělo dát jako závazek do té směrnice nebo ne. My pragmaticky spolupracujeme s členskými státy a většina z nich ty informace o DPH na jednotných kontaktních místech bude poskytovat a to tež platí eh, pro eh, číslo sociální pojištění. Zase pragmaticky tlačíme na členské státy, aby tyto informace poskytly. A to si myslím, že je otázka vlastně eh, postupu podle selského rozumu. Další otázka poskytování informací i v cizích jazycích. Prozatím ten závazek neexistuje, ale postupem doby se to zavede a eh, řada členských států se zabývá tím, aby jednotná kontaktní místa v příhraničních oblastech eh, eh, ty informace poskytla. Je to v zájmu těchto členských států, protože to usnadňuje příliv zahraničních investic. Kdyby ty informace v tom cizím jazyku neposkytovala, tak tam ti lidé spoza hranice nepřijdou. Potom tady padla velice eh, taková záhodná otázka ze strany pana Mandesa a ještě dalšího kolegy, jestli bychom mohli v Evropě zavést jednotný elektronický podpis. Já eh, bych to nechala na eh, kolegách z jiného DG, protože to je těžká otázka, ale jedno je jasné. Elektronický podpis představuje řadu věcí. Když třeba si nakupujete online něco od někoho, tak eh, používáte heslo. To je vlastně taková nejzákladnější forma elektronického podpisu, ale jsou také velmi zabezpečené způsoby, eh, různé certifikáty, pomocí nichž dokazujete, kým jste. A v každodenním životě je naprosto v pořádku používat jenom takový ten PIN, eh, pomocí čtyř čísel, když si kupujete knížky nebo něco takového. Když byste měli prokázat, že máte třeba um, potřebnou kvalifikaci jako architekt, tak uh, řada členských států bude stát o vyšší úroveň zabezpečení. Nejde ani o uh, správní zjednodušení. Samozřejmě někdo si řekne, že když uh, vlastně se to bude odehrávat elektronicky, takže otázky bezpečnosti odpadají, ale tomu tak není a jde také o vzájemné uznávání a to spadá zase do agendy jiného DG, my musíme zajistit, aby když se tyto prostředky budou využívat, aby také byly všemi státy eh, uznávány. A na tom s členskými státy pracujeme. Ale jestli někdo samozřejmě eh, se chce ujmout toho úkolu a navrhnout jednotný evropský elektronický podpis, to jistě bude eh, zajímavý projekt. no, směrnice o službách nepokrývá všechno. Nezabývá se jako příkladu daněmi a podle já jsem měla pocit, že už máme evropské číslo DPH, ale co se týče dalšího postupu, o to budou mít jistě velký zájem mý kolegové v Taxudu. správní spolupráce. Absolutně souhlasím se všemi, kdo řekli, že je důležité a že je potřeba, aby to v praxi fungovalo. Very much so in particular in border regions. Zejména je to důležité v příhraničních regionech, kde eh, třeba ne, nepotřebujete se obracet na svoji vlastní obec, ale na obec na druhé straně hranice, třeba 30 kilometrů od vašeho bydliště. A určitě by pomohlo, eh, kdybychom trvale pracovali na zvyšování povědomí a na proškolování pracovníků. Jinak budeme mít krásný systém IMI, který bude ležet na stole spoustě státním úředníkům či obecným um, eh, úředníkům, ale nikdo s tím nebude pracovat. A o tom se konec konců zmiňuje i váš návrh zprávy. Myslím, že žádné další otázky už nám očany nebyly. Paní Hanzlík se ještě ptala, zda je, už eh, bylo zrušeno eh, více do povolení, nebo dost povolení. Eh, asi víte si jen dobře jako já, že členské státy byly požádány o vyhodnocení stávajících schválení. Je stále řada činností, které, u kterých je nutný předběžný souhlas Eh, pokud budou například eh, provádět nějaké čistící služby s vysoce exotickými prostředky, tak určitě ten daný členský stát chce vydávat nějaké povolení eh, pro osoby, které to provádějí. Ale byla celá řada povolení, která byla zbytečná, nebo tam byly dvě úrovně, na kterých se to vydávalo, tak se to zdvojovalo. A někdy dokonce ta opatření byla diskriminační a to bylo skutečně odstraněno anebo tam, kde dosud ne, tak na to komise tlačí. E, zda, již to bylo všechno dokončeno, zda je stav dokonalý, ne, určitě ne, ale budeme se tomu i nadále věnovat, a, tak aby se všechny členské státy dostaly na stejnou úroveň. Pokud jsem na něco zapomněla, tak mi to jistě připomenete a ještě jednou blahopřejeme zpravodajce a mnohokrát děkujeme. Dobrá, děkuji. Paní Pratt, ráda bych připomněla členům a členkám výboru, že v dokumentu, respektive dokument k Single Market Act, je obsažen také návrh číslo 20, který eh, hovoří o nové strategii pro oblast DPH pro rok 2011 na základě zelené knihy. Eh, jde o důkladnou revizi systému DPH, která je plánovaná vlastně už na rok 2010. Paní Rojtová, vy jste žádala o slovo. Eh, pokud bych vás mohla poprosit o stručnost, byla bych vděčná. Už eh, na nás dostačí čas. Eh, já eh, chci zareagovat tady na tu řeč ze strany komise, která se týkala jednotných kontaktních míst. Já je považuji za naprosto klíčový nástroj pro prohlubování a dokončení našeho vnitřního trhu Eh, naprosto podporuji mm, snahy o to vytvořit jakési jednotné logo a považuji za klíčové, aby ehm, členské státy ehm, eh, hovořily o jednotných kontrolních místech jako o společné eh, společné vizi uvnitř Evropské unie. V mé zemi to bylo reprodukováno jako úžasná, geniální myšlenka jednoho z ministrů, ministrů vnitra, který si na tom udělal svou kampaň. Eh, a to není dobře, protože eh, prostě mm, to, co je pozitivní, to se vydává za národní výhody a to, co se nedaří díky liknavosti členských států, se vydává za problém Unie. Eh, druhou věcí k těm kontaktním místům, já si myslím, že by bylo velmi potřeba, aby byla povinnost členských států ve všech těch kontaktních místech, která už dneska existují, dávat cedule na kterých by bylo jasně řečeno, co ten členský stát v těch kontaktních místech poskytuje za informace a služby, tedy seznam, který může být rozšiřován samozřejmě, ale prostě měli by to lidé vědět a je potřeba, jestli jsou nějaké peníze na kampaň, tak toto je něco, co by mělo být eh, předmětem nějaké větší kampaně. Zejména v době, kdy vidíme určité dezintegrační eh, trendy. Děkuji. Se omlouvám. Thank you very much. And now it's time to give the floor. Děkuji mnohokrát a nyní dáme slovo paní Gebhardtové na závěr. Děkuji. Já se opravdu uh, velice těším, že ta eh, diskuse proběhla v tak pozitivním duchu a to je veliká změna oproti minulé době, když jsme o té směrnici diskutovali. Já absolutně souhlasím, eh, souhlasím s kolegou, který řekl, že tady nemá být žádné mletí eh, kávy v mlínku. Eh, nejde jenom o slepé sbírání eh, dat a proto jsem to absolutně vyč, vyhodila z té své zprávy, protože bych nerada, aby se na různých místech vlastně hovořilo ještě o tom, co jsme do té směrnice nedostali a do té zprávy také ne. Já se stručně vrátím k některým těm názorům, které tady zazněly, zvláště eh, k komentáři paní Hanzdíkové. Jaké problémy tady existují v souvislosti s bodem 18 s výjimkou eh, z té eh, směrnice o službách? Paní Riele se dotkla jedné té oblasti. Ku příkladu to, co došlo v Německu, bylo opravdu až směšné, co se stalo, kdy úřadu v Hinter Tipfingengu museli dokazovat a prokazovat vlastně ty nejmenší eh, podrobnosti úpravy na lokální úrovni, které nemají vůbec nic společného s oblastí Evropy. Takže to jsou takové věci v tom bodě 18. Další oblast se týká článku 2a to se jedná o služby eh, vlastně v obecném zájmu, které jsou vyloučeny z té směrnice. Eh, jak je známo, neexistuje definice těchto služeb, ani nemůže existovat, alespoň na evropské úrovni a existují už některé členské státy, které se ptali, co vlastně to je eh, ta služba eh, v obecném zájmu a jak se liší od služby v obecném ekonomickém zájmu. To je otázka, kterou ty eh, členské státy položily a hovoří se o tom ve Francii, v Polsku a v Německu také v rámci provádění této směrnice. To jsem tím měla na mysli. A ta třetí oblast, to je ten článek 2 eh, je tam bohužel mám před sebou jenom francouzský text o ten přečtu. Tato směrnice se nevztahuje na sociální služby týkající se sociálního bydlení, eh, pomoc, eh, příspěvky na dítě, příspěvek rodiny nebo Eh, pomoc osobám, které dočasně či které přechodně či trvale potřebují pomoc. Eh, jde o služby, které zajišťuje stát, eh, poskytovatele, pověření státem nebo charitativní organizace jako takové uznávané státem. A to je vlastně výčet tří podmínek a ty v řadě států ve Francii, v Německu, mimo jiné, vedly k určitému zmatení, kdy se vlastně lidé ptali, co to znamená, jak to mají definovat, jak tomu mají rozumět. A když třeba eh, se týká v Německu eh, různých možností nabízených eh, pro péči o ty nejmenší děti, to znamená péče poskytovaná ze strany soukromých osob, péče poskytovaná církvemi, péče poskytovaná státem. Jak se k tomu postavit? To jsou otázky, které v této souvislosti vyvstávají. A těm jsem se chtěla věnovat, protože ta debata opravdu proběhla a myslím, že by eh, parlament si nemohl zodpovědět, kdyby eh, takové problémy prostě schodil eh, pod stůl, protože ty otázky právě ještě v různých státech se debatují a lidé na ně neznají odpověď. To je to, co zatím stojí. A také otázka, jak s tím vším naložit v budoucnosti. Já se nechci věnovat všem těm jednotlivým otázkám, které tady zazněly, ale pan eh, Lokekart se mě ptal, jak bych se stavěla k jednotnému elektronickému podniku. Kdybyste s něčím takovým přišel, tak bych s tím souhlasila. Já si myslím, že by to byla opravdu dobrá věc, něco, co bychom mohli v Evropě dobře využít a i v rámci toho, co řekla Pascal, že vlastně by se to dalo pojmout i pod eh, mm, jednotný vnitřní obchod nebo zákon o jednotném vnitřním obchodu. A co se také týče čísla DPH, to není, eh, to není, eh, jak si prostě to nemá nic společného se systémem jednotných daní, to by byla úplná utopie, ale alespoň jednotné číslo DPH, o tom by se dalo uvažovat. Myslím, že by to byla veliká pomoc pro vnitřní obchod i pro podnikatele. A co se týče screeningu, tady bych závěrem chtěla říct ještě jednu věc, co se týče těch oponentů toho vzájemného hodnocení. Jednak je tady proces screeningu a screening sám o sobě je naprosto pozitivní věc. Já jsem také v Německu se seznámila s jedním eh, starostou, který řekl, že v rámci debaty o směrnici o službách jsem si vlastně dal tu práci a podíval jsem se na to, jak je se to provádí u nás. Řekl, zjistil jsem, že je to vlastně velmi eh, komplikované a tak jsem zavedl vlastně takovou modernizaci, což nemělo s tou směrnicí nic co dělat, ale pro něj vlastně to vyšlo velice pozitivně do paté směrnice. A co se týče toho vzájemného hodnocení, to, co jsem tam napsala, to nelze úplně eh, finálně ještě zhodnotit, jestli je to pozitivní anebo negativní věc, já to nechám otevřené. A závěrem, co se týče harmonogramu, chci připomenout, že e, závazný termín pro pozměňovací návrh je poledne 7. prosince a debata o pozměňovacích návrzích a hlasování už 10. ledna a na plénu by se o tom mělo e, hovořit na únorovém zasedání. Děkuji, děkuji paní Gebhardtová. <clears throat> Další bod je výměna e, názorů eh, také s výborem pro zaměstnanost a souvisí to s budoucností eh, sociálních služeb obecného zájmu. Dovolte, abych dal slovo, dal slovo panu Damien Abádovi. Děkuji, paní předsedající. Eh, je to eh, diskuse, která navazuje na to, kterou jsme právě vedli o směrnici o službách. Já se pokusím vystoupit velmi stručně a zároveň se dotknu všeho. Eh, proběhla již první výměna názorů k tomuto tématu. Sociální služby v obecném zájmu také proběhla krátká výměna 6. října v plénu, kdy se projednával sociální rozměr Lisabonské smlouvy a já jsem se poté také účastnil Eh, činnosti skupiny pro veřejné služby, která je velmi kvalitní, a také fóra pro sociální služby obecném zájmu, které uspořádalo belgické předsednictví. Eh, tam také toto fórum přineslo také co řadu příspěvku. Eh, je tady třeba v této věci postoupit dále, postupovat pragmaticky, tak abychom mohli přemostit určité ideologické rozpory a Eh, řešit především kvalitu a efektivitu veřejných služeb. Eh, v tomto ruchu jsem již během první měny názoru potrhl, že eh, sociální služby v obecném zájmu mají především politický rozměr a to jistě platí v kon- o to více v kontextu socioekonomické krize. Mezi, respektive ti, ty různé ročené subjekty nám dali najevo určité znepokojení ohledně tedy věcných záležitostí, věcných problémů. A proto se klademe otázku, zda by bylo vhodné zavést nějakou evropskou observatoř pro sociální služby, která by sledovala jednak kvalitu těchto služeb a jednak by schromažďovala informace z různých zdrojů v členských státech. Mohlo by to podpořit eh, osvědčené postupy, ať již na celoevropské, mm, celostátní či regionální úrovni. Eh, tím by se také zlepšila viditelnost těchto sociálních služeb. To tež platí pro eh, webové stránky, byly to otázky ohledně sociálních služeb a webové, webových stránek, které zavedla komise. Eh, jsou to webové stránky v 23 úředních jazycích EU. Eh, cílem je zajistit co nejlepší informovanost pro všechny subjekty. Kromě politického rozměru je zde i rozměr hospodářský, to je také třeba zohlednit. Víte, že sociální služby představují cirka 9,6 všech pracovních míst v EU a finanční prostředky na eh, sociální a zdravotní služby představují 9 HDP EU. Proto se zdá být hodné navrhnout vyvážený přístup založený na zachování kvality sociálních služeb a také zlepšení jejich efektivnosti. Dále je třeba uvažovat o propojení eh, pravidel pro Ehm, veřejné zakázky a mezi sociálními službami obecného zájmu, zejména pokud jde o nové metody řízení, například otázka in-out v oblasti eh, veře, eh, spolupráce mezi veřejným a veřejným sektorem a nebo také posílení eh, kvalitativních kritérií při při veřejných výběrových, při, při výběrových řízeních. Možná kritérium nejlepší cenové nabídky by mělo být nahrazeno kritériem nejlepší hospodářské nabídky, tedy optimální hospodářské efektivní nabídky. Také je třeba řešit eh, právní nejistotu. Dále je zde otázka novelizace příručky eh, pro tuto oblast a pro státní podpory, pro veřejné zakázky a pro jednotný vnitřní trh. Jde o příručku, která poskytuje odpovědi na některé otázky, na některé problémy z hlediska právní nejistoty. Jsou tam obsaženy některé věci, které mi připadají zajímavé a zajímala by mne eh, jak se právní platnost této příručky a možnosti jeho praktického využití. Možná by nám komise k tomu mohla něco říci. Dále pokud jde o nastavení a definici právního rámce, do kterého je možné umístit tyto sociální služby v obecném zájmu, všichni víme o zprávě pana profesora Montyho. Tato zpráva eh, nehovoří o eh, přidané hodnotě, o nějakém novém právním ošetření této oblasti na základě článku 14, eh, na, základě toho nového právního základu článku 14 Lisbonské smlouvy. hovoří se tam také o telekomunikačních službách, přístupu na internet a tak dále a tak dále. Čili celkově mi jde o pragmatický přístup, sektorový přístup, který posune tu diskusi někam dále předu. A možná bychom mohli prostudovat jeden eh, typický případ a prostudovat se dopady těchto sociálních služeb a pravidel, které definujeme na evropské úrovni, jaké dopady mají tato pravidla tedy na sociální služby. Myslím si, že by bylo vhodné vyzvat eh, komise, samozřejmě společně s parlamentem a radou, abychom pracovali eh, detailní studii pro některý, některou oblast sociálních služeb obecného zájmu. Eh, konkrétně bychom například mohli zvolit sociální služby starším občanům, jde o strategický, strategický významný sektor. Bylo by zajímavé provést takový rengen, takovou inventuru, tedy u tohoto konkrétního sektoru a dopadu Eh, evropských pravidel na fungování těchto služeb. Na závěr ještě potřebujeme společný cíl, který, se týká, který spočívá v kvalitě, přístupnosti a efektivnosti eh, státních služeb, veřejných služeb. Já bych k tomu připojil ještě kritérium diverzity, rozmanitosti. Eh, subsidiarita i nadále zůstává principem, kterým musí být vedeny naše úvahy. Nemáme totiž jediný model těchto služeb v Evropě. Třeba respektovat tuto pluralitu a rozmanitost a potřebu objasnit eh, propojení těchto věcí, propojení evropské, státní a místní úrovně. A eh, v tomto duchu tedy navrhuji, abychom pokračovali v diskusi o této věci. Děkuji. Well, we are pretty, pretty. Eh, já si se obávám, že jsme trošku spoždění. Chtějí stínoví zpravodaje zpravodaj něco k tomu říci? V tom případě velice stručně, prosím. Pokud ne, tak eh, dám slovo komisi, ale prosím, aby to netrvalo déle než jednu minutu. Děkuji mnohokrát. Už jsme měli příležitost představit vám stanovisko komise k této věci a to během jedné z minulých schůzí. Tehdy jsme se dotkli, respektive Eh, jsme konstatovali, že pan Abad eh, velmi kvalifikovaně pojímá toto téma. Eh, měli jsme již příležitost těšit z jeho zkušeností a z znalostí na tom nedávném fóru, které belgické předsednictví zorganizovalo s podporou Evropské komise. Komise a měli jsme tam Vícero komisařů, což myslím ukázalo a panové komisaři o tom hovořili zcela jasně, že komise se skutečně angažuje v tom, jak pomoci ehm, vnitrostátním orgánům, krajským, místním orgánům, které jsou příslušné pro organizaci e, sociálních služeb, aby e, lépe zapracovali komentární pravidla, která platí pro tyto služby. Takže ano, je pravda, že na fóru jsme rozdávali příručku, která skýtá odpovědi na, více, na několik otázek, které se týkají pravidel, ať už jde o státní podporu nebo eh, vnitřní trh nebo veřejné zakázky. Ta příručka je vlastně jenom Mm, souhrnem a aktualizací odpovědi na otázky, které byly často kladeny v roce 2007. Eh, pan Abba se tázal na právní platnost, závatnost, závaznost této příručky. Je to příručka, to je vypracovaná jednou ze služeb komise, eh, není závazná pro, eh, jak se nezavazuje celou instituci. Jde tedy o produkt pracovníků, kteří každodenně pracují s těmi pravidly. Já si myslím, že jim můžeme plně důvěřovat. Eh, ta příručka tomu dokumentu. Eh, je to eh, tady, tato příručka tedy představuje interpretaci komise těchto pravidel, naše představu, jak by měla být prováděna v praxi. Dnes už ta příručka je dosti úplná, vyčerpávající. A jsou tam věci, které se týkají interaktivních informačních služeb eh, také vycházíme z, z četných kontaktů s různými zainteresovanými stranami. Dále zde byla otázka případné studie, eh, kterou by komise zpracovala. To zmiňoval pan Abad. Já bych ráda zmínila, že nyní už se provádí studie ve více členských státech EU, eh, kde jde právě o to zjistit, jak jsou tyto služby v praxi organizovány a až bude ta studie hotová, tak nám bude potěšením, budete-li si to přát, podělit se s vámi o její výsledky. Děkuji vám. Thank you very much. I also want... Děkuji. Já bych eh, také chtěla ještě poděkovat eh, tlumočníkům za trpělivost. Eh, dovolte, abych pouze se zmínila, že se vrátíme k tomuto tématu v lednu. Eh, budeme 25. 26. ledna hovořit o eh, stanoviscích k tomuto návrhu a potom na začátku února bude k tomu další diskuse. Děkuji.